Buenas tardes a todas y todos. Buenas Buonasera, tutti e tutte. Bonsoir, tutte e tous. Guten Abend. Good evening. Dobrý večer, vážení kolegové. Nemáme času na zbyt, musíme začít. V prvé řadě jako předseda eh, výboru pro občanské svobody mám to potěšení přivítat na toto slyšení kandidáta na komisaře, pane, pana Margarita se Skinase. Vítám vás, pane kandidáte. A společně s předsedkyní pro kulturu a vzdělávání Sabine Fenhaje. Vás vítám. Tento výbor je rovněž přidružen k tomuto slyšení, to znamená, že jak to často bývá. Jsme zde dva výbory, je to příloha 7 jednacího řádu a podle ní tento parlament v průběhu tohoto slyšení vyhodnotí eh, kandidáta na místo předsedu komise. A vyhodnotíme jeho osobní kvality, znalosti, kvalifikaci, výhled a komunikační dovednosti pana kandidáta. Abychom se připravili na toto slyšení, tak jsme připravili na konferenci předsedů otázky a šest konkrétních otázek, z čehož dvě připravil výbor pro kulturu a tři výbor pro občanské e, svobody. Tyto otázky byly připraveny, rozeslány všem poslancům ve všech úředních jazycích a pan kandidát se k ním vyjádřil byly rovněž tyto otázky rozeslány do tlumočnických Kaben. Právní výbor neznesl žádné námetky proti tomuto slyšení, což eh, má svůj význam, jak všichni víme. Debata bude strukturována následujícím způsobem. Pan kandidát se představí, má na to maximálně 15 minut, protože jsme se vyhradili celkem 3 hodiny na toto slyšení. Maximálně se vynasnažíme tento limit dodržet. Máme zde otázky jednotlivých členů. Každý se může tázat maximálně pět minut. Máme dohromady 25. To znamená, že minuta na otázku, pak dvě minuty na odpověď pana kandidáta na místo předsedu komise. Následovat bude otázka následující na jednu minutu a pak je ještě následující odpověď a to je minuta. Dohromady tedy pět minut, tak toto bude pět minut na otázku a první kolo otázek znesou zástupce jednotlivých politických frakcí. Druhé kolo, to je opět 25 dotazů, to bude vzneseno ze strany nezařazených poslanců. A pak Pan kandidát na místo předsedu komise bude mít pět minut na závěrečné vystoupení. Tak to bude vypadat struktura našeho slyšení. Paní Fenhajen a já budeme muset být velmi přísní, pokud jde o načasování. Prosím, nenuďte nás k tomu, abychom vaše vystoupení přerušovali, protože pak by se to vymklo. A my se opravdu snažíme o to, aby vše fungovalo, jak má, jak říkám. Tlumočení máme do všech úředních jazyků Evropské unie. A ještě uzavřu své vystoupení tím, že řeknu, že toto slyšení má velký význam. Všichni víme, že pan Skinas kandidát na místo předsedu a má mít na starosti rezort ochrana evropského způsobu života. Tam patří koordinační činnost. Helena Dali, paní Dali, to jsou rezorty, které patří do pravomocí Výboru pro občanské svobody, jinými slovy legislativní činnost. Pan Skinas je pro nás tady velmi významný zvláště pro náš výbor podle Lisabonské dohody a podle eh, Evropské listiny základních práv, která vstoupila v platnost před deseti lety. Je to přesně deset let azylová a migrační politika a její vnější dimenze jsou provázány eh, rovněž také legislativou Eh, související azylovým balíčkem, migračním balíčkem a tak dále. To všechno patří do mm, bezpečnostní unie a její vnější dimenze. To všechno bude patřit do dnešní debaty, je to všechno součást tohoto rezortu, nakonec to i patří do názvu rezortu Evropský způsob života. Člověk si řekne, co to znamená. Nepochybně se shodneme na tom, že existuje evropský způsob života, ale musíme se také shodnout na tom, co to přesně představuje, tento pojem, co to znamená, co máme chránit, co jsou ty hrozby, před čím chráníme evropský způsob života, aby se někdo nezmílil, aby nedošlo k nějaké milce. Nepochybně, pokud jde o migraci, tak podle výboru pro občanské svobody migrace není hrozbou evropského způsobu života. Takže my si vyslechneme všechny příspěvky, které zazní v jednotlivých oblastech, které jsou pro nás významné a zvláště tedy pakt migrace a azylu, eh, který má odblokovat eh, migrační balíček a ten migrační balíček, jak víme, je už blokovan ze strany rady po dlouhou dobu, příliš dlouhou dobu, takže já v tuto chvíli již dám slovo paní místopředsedkyni, paní spolupředsedkyni, paní Fahajen, předsedkyni pro výbor pro kulturu a následovat bude vystoupení pana Skenase. Děkuji, pane spolupředsedo Lopesa Aguilar za vaše slova úvodem a za to, že jste eh, jasně vysvětlil, jak bude probíhat toto slyšení. A panem předsedkyně výboru KULT bych chtěla srdečně mezi námi přivítat eh, pana kandidáta na místo předsedu komise, pana Sínase. Máte velmi rozsáhlou, nebo budete mít velmi rozsáhlou zodpovědnost. Vaše zodpovědnost se dotýká oblastí migrace, bezpečnosti, ale také eh, kultury, eh, vzdělávání a sportu. Jistě vám neuniklo, eh, že ehm, k označení vašeho portfolia tady budou padat otázky a v průběhu večera budete mít možnost dostatečně vysvětlit vaše představy o tomto portfoliu. Je pozitivním signálem, že koordinace kulturní a vzdělávací politiky eh, bude spadat do působnosti budoucího místo předsedy komise, eh, což zdůrazňuje význam vzdělávání a kultury v Evropské unii. Ovšem otázka je, jakým způsobem tento úkol v každodenní politické práci a v součinnosti eh, s kandidátkou na komisařku paní Gabriel, která je zodpovědná pro příslušné generální ředitelství, jak, jak to bude sladěno. Pokud eh, jde o vaše portfolio, zajímá nás zejména to, jakým způsobem se zhostíte úkolu koordinace realizace evropského vzdělávacího prostoru a jakým způsobem chcete zpřístupnit eh, více vzdělávání eh, a jak chcete lépe podporovat celoživotní vzdělávání a přeshraniční vzdělávání. Dále nás zajímá, jaké nástroje v oblasti vzdělávání, kultury a společnosti sportu chcete použít ve prospěch integrace uprchlíků a přistěhovalců. Některé eh, informace jste nám podal cestou písemných odpovědí a já bych vám chtěla velmi za tyto písemné odpovědi poděkovat. V příštích třech hodinách velmi napjatě budu sledovat vaše odpovědi za různé, k různým oblastem vaší působnosti. Já jsem si jistá, že toto slyšení zodpoví klíčové otázky ve všech příslušných výborů. Těším se tedy na, na vaše vystoupení. Máte slovo. Uh, Děkuji. Paní Ferhajen, děkuji pane e, Aguilar. Vážení poslanci, toto je velmi mimořádný okamžik. E, pro mě je to velmi emotivní okamžik v posledních 30 letech. E, u četných příležitostí jsem měl možnost setkávat se s různými výbory a orgány této instituce, nejprve jako začínající úředník, potom jako manažer a později jako poslanec Evropského parlamentu. Ovšem rozsah eh, nebo eh, to, že tady nyní sedím před vámi jako kandidát na místo předsedu komise a usiluji o vaši důvěru, eh, abych, že budu schopen provádět program v příštích pěti letech společně s vámi, to je opravdu něco, před čím cítím velkou pokoru. Smlouva nám připomíná, že Evropská unie se zakládá na respektu k lidské důstojnosti ve společnosti, kde pluralismus, nediskriminace, tolerance a spravedlnost, stejně jako solidarita a rovnost mezi muži a ženami eh, určují eh, společnost. Tím smlouva podle mého názoru jasně vytyčuje můj úkol místo předsedy komise. Zodpovědnost mého portfolia se dotýká vzdělávání, kultury, zaměstnanosti, bezpečnosti, migrace až po zdraví a rovnost. Společnou hrozbou pro všechny tyto politické oblasti eh, jsou lidé. Hájit eh, symbol Eh, symbolický předpoklad, nebo tedy eh, tvrzení, že všichni mají svou hodnotu a nikdo nesmí být ponechán bez pomoci, že všichni by měli mít přístup ke stejným právům, eh, jistotám a příležitostem. Toto je předpoklad, kterého se budu držet, pokud budu místo předsedou komise. Svou koordinující úlohu vnímám e, přinášení přidané hodnoty ve třech hlavních oblastech, na které e, se zaměříme ve svých úvodních slovech. Nejprve si myslím, že naše spravedlnost musí být spravedlivější a inkluzivnější dále, a k tomu musím přispět dále, ehm, je potřeba přijít s novým paktem pro imigraci a azyl a za třetí završit Unie bezpečnosti, eh, kde by se řešily tradiční i novodobé hrozby ve všech třech oblastech. Musíme přijmout opatření, která budou eh, procházet eh, nebo budou spojovat mm, organizace napříč všemi spektry eh, a je potřeba se tady zaměřit na tyto věci napříč politikami se zaměřením na konkrétní výsledky a na lidi. V žádném případě neberu na lehkou váhu diskuzi, kterou eh, vyvolal název eh, označení této funkce. Mám veliký respekt pro eh, všechna stanoviska a argumenty, které v této diskuzi zazněly. Shakespeare říkal, že růže, bez ohledu na to, jaké jméno ji dáme, by voněla stejně, ale přesto označení jsou důležitá, jména jsou důležitá, protože dávají eh, smysl tomu, co označují, dávají nám smysl a něco představují a ono skutečně být Evropanem něco znamená a eh, pokud, vám, eh, pokud se tedy řekne být Evropanem, tak to znamená, že musíme chránit ty nejsranitelnější v naší společnosti. Znamená to, že systémy eh, zdravotního eh, zdraví musí být dostupné pro všechny, znamená to rovné příležitosti, znamená to podporovat kulturu a sport jakožto klíčové prvky našeho systému a znamená to poskytovat lidem znalosti a vzdělávání, které potřebují, aby mohli žít v důstojnosti. Znamená to cítit se bezpečně v našich domovech, na našich ulicích a na všech místech, na kterých se rádi setkáváme, kde ehm, společně žijeme, aby Myslím si, že být Evropanem znamená být otevřen světu a otevírat náš domov i srdce těm, kteří jsou méně šťastní. Znamená to postavit se za tyto hodnoty a principy Eh, napříč eh, celým kontinentem i světem. Znamená to mír, svobodu, rovnost, demokracii a respektování lidské důstojnosti. A pokud mi dovolíte osobní poznámku, tak být Evropanem to pro mě znamenalo žít evropský život. Vychovávat eh, evropskou rodinu a 30 let svého života věnovat eh, veřejné službě. Eh, nebyl bych ničím bez Evropy. Jsem hrdý na to, že jsem Evropanem, víc, jsem hrdý na to, že jsem měl tu mimořádnou příležitost sloužit Evropské unii. Vážení poslanci, vaše výbory, které jsou zde dnes zastoupeny, jsou eh, těmi kdo přispívají eh, k větší inkluzivnosti a odolnosti v naší společnosti. A já si myslím, že společně eh, je možné tady zvyšovat eh, příležitosti a dostupnost práv pro všechny. Na naše společnosti musí být inkluzivnější a spravedlivější. My jsme známi jako společnost, která chrání ty nejzranitelnější mezi námi a, a vlastně i ve celém světě. A pokud získám toto portfolio, tak budu podporovat komplexní přístup, pokud jde o inkluzi a integraci. Evropský pilíř sociálních práv a jeho zřízení bylo milníkem a nyní musíme zajistit, že všechna tato práva a principy eh, budou v praxi naplněny životem. Jeden z mých hlavních úkolů bude zajistit, že budoucí Evropský sociální fond Plus podpoří sociální inkluzi a podpoří ty, kteří jsou nejpotřebnější a podpoří pracovní mobilitu napříč Evropské, v Evropské, Evropskou unii je potřeba, aby v proměnlivém pracovním prostředí všichni měli ty dovednosti, které potřebují. A potřebujeme pobízet členské státy, aby reformovali a modernizovali své vzdělávací a školicí systémy, včetně digitálního vzdělávání. Erasmus Plus musíme využívat proto, aby lidé měli přístup k různým programům Evropské unie, tak aby mladí lidé zvyšovali svou kvalifikaci a měli větší příležitosti příležitosti. Nikdo, žádné dítě nesmí zůstat pozadu a proto tady máme záruku pro děti, tak abychom snížili riziko chudoby pro děti a zpřístupnili hlavní práva, jako je zdravotní péče a vzdělávání. To je myšlenka, která se zrodila právě v tomto parlamentu a já ji chci rozhodně dostat. Dále, pokud jde o zdraví, chci podpořit inkluzivitu národních zdravotních systémů a dále chci um, podporovat rovnost na všech úrovních, včetně pohlavní, pohla, rovnosti mezi pohlavími a, a to třeba prostřednictvím Evropské genderové eh, strategie, která podporuje rovné platy za rovnou práci. Inkluze musí zahrnovat eh, podporu pro integraci eh, tři, příslušníků třetích zemí. Eh, chtěl bych vycházet z akčního plánu z roku 2016 o inkluzi uprchlíků a migrantů eh, a mobilizovat další prostředky v této oblasti. Byl jsem potěšen, že dlouhodobá integrace migrantů a uprchlíků bude tvořit součást nového Evropského sociálního fondu PLAS to nám eh, umožní vynaložit větší prostředky na podporu integračních cílů. Nesmíme zapomínat na velmi cenou věc eh, pro Evropu, což je naše kulturní dědictví. Musíme i nadále do, ní, eh, do tohoto dědictví investovat a podporovat ho uvnitř i vně evropských hranic. I sport může mít pozitivní dopad na společnost, pokud jde o zdraví, sociální inkluzi a rovnost pohlaví. Pokud chceme pomoci našim společnostem a ekonomikám, aby vzkvétaly, musíme podpořit každého, kdo tvoří součást této společnosti. Inkluze eh, musí být právem i povinností. A nyní se dosta, podívejme na druhou kapitolu mé práce, a to je nový pakt o migraci a azylu. Není to lehké, ale já si myslím, že se nám podaří tohoto cíle dosáhnout, pokud zmobilizujeme naše úsilí a poučíme se z minulosti. Tento nový pakt musí ehm, být napříč, prosazován napříč všemi politikami, interními i externími. Pokud jde o společný evropský asilový systém, tak první věc, kterou podnikneme společně s komisařem pro vnitro, že zahájíme dialog s vámi a s členskými státy a musíme eh, hledat kompromisy, musíme naslouchat a vytyčit cestu vpřed. Rádi bychom vám seznamovali s těmi alternativami, o, kterými, o kterých chceme diskutovat. Teprve poté bude možné eh, předkládat návrhy k řešení práce, která byla již dosažena v posledních třech letech a kompromisy, které tady již byly eh, v reformním balíčku nalezeny a já vím, že to bylo eh, všechno díky vám, díky Evropskému parlamentu do značné míry. A chci vás ujistit, že tato práce bude zachována. Pokud je o interní reformy, to je pouze jedna součást mnohem širšího obrázku. Podpoříme členské státy eh, a tedy dočasná ustanovení pro členské státy, tak aby to mohli podpořit. A pro mě to také znamená, že zahájím dialog s mnoha nevládními organizacemi, eh, které působí ve Středomoří eh, v různých pátracích a záchranných akcích a musí být součást řešení. Pokud jde o Lampedusu a tuto tragédii, tak je to tím důležitější. Zároveň je potřeba samozřejmě řešit eh, interní šengenské, eh, tedy kontroly na interních hranicích šengenského prostoru. Důvěryhodný systém pro azyl musí, být, eh, musí chránit před zneužíváním tohoto systému a já bych eh, rád znova podnítil otázku návratu pro ty, kteří nemají právo setrvat v Evropské unii a chtěl bych završit reformu eh, interních pravidel EU, pokud jde o návraty a eh, readmise. Nyní je na čase, abychom využili všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom podpořili naše priority v této oblasti. A závěrem Musíme vycházet eh, z pilotních projektů v oblasti legální migrace a na tomto základě předložím a budu podporovat moderní eh, režimy legální migrace, které budou odpovídat potřebám eh, ekonomik Evropské unie, pracovního trhu a demografickým výzvám. Musíme vytvářet modely, které budou Eh, funkční a řešit i otázku Nigerie a Rwandy. Eh, pokud jde o unii, bezpečnostní unii, hodnoty, které podporujeme, musí být zajištěny i proti výzvám, eh, které je ohrožují. Evropská unie vytváří světové standardy, standardy, pokud jde o ochranu dat a soukromí. A já bych chtěl zajistit, že bez ohledu na to, co budeme dělat v oblasti bezpečnosti, budou dodržována základní práva, dodržování základních práv eh, musí být zohledňován při tvorbě politik od samého počátku. Zohledním to i pokud jde o provádění návrhu interoperability. To bude velice důležité, až budeme eh, spouštět nové informační systémy. Dále bych chtěl také velmi zdůrazňovat provádění toho, na čem jsme se společně dohodli. Podpořím koordinovaný přístup pro ochranu Evropanů online přijetím Eh, našeho návrhu o teroristickém obsahu online tím, že eh, zohledníme eh, akt o digitálních službách a budeme podporovat práci Evropského internetového fóra. Dále hybridní, hybridní hrozby. Proti těm musíme také činit opatření, protože ohrozují, ohrožují naše demokracie. Dámy a pánové, já jsem tady zasedal jako poslanec a vím, že mm, srdce evropské demokracie je zde. E, tady se přijímají předpisy, zákony a tady se utváří naše budoucnost. Tento parlament, tedy váš parlament, byl zvolen e, za největším počtem hlasů za posledních 20 let tentokrát, což ukazuje, že občané se aktivně angažují, že participují a e, utváří naší demokracii. Nesmíme je zklamat. To rovněž znamená, že já se zhostím i odpovědnosti vůči vám a to při respektování e, maximální transparentnosti. A to, to eh, znamená, že přijmu eh, eh, takový přístup, který bude etický, transparentní, budu respektovat etický kodex, smlouvy a předpisy pro komisaře a budu spolupracovat kolektivně s kolegy a budu neúnavně pracovat na tom, abychom měli Evropu, která bude bezpečnější pro občany a bude, eh, kde si budou všichni rovni a nikdo nebude vyloučen. Já se zavazuji právě k tomu, že mm, ve středu mého zájmu budou lidé Eh, lidé mm, a eh, Evropa musí být, Evropská unie musí být Evropou lidí, kde nikdo nebude, nebude ponechán stranou či pozadu. Bude to unie občanů, kteří budou žít v otevřené společnosti a ve společnosti soudržné. Děkuji. Thank you, Mr. Skinas. Now we move directly. Děkuji. A teď přejdeme k prvnímu kolu eh, otázek a máme zde sedm jich a to jsou zástupci politických skupin. Eh, začneme Robertou Mecolou za EPP. Máte slovo, minut, máte slovo. Děkuji, děkuji. Pane kandidáte, děkuji za velice komplexní úvod. EPP vítá, že vaše portfolio se bude dotýkat celé řady souvisejících aspektů evropského života. Jak jste správně poukázal, vaše, vaše portfolio je především o lidech naše, náš evropský způsob života je zakotven ve smlouvách. Respekt eh, lidských práv, demokracie, rovnost, svoboda, právní stát, práva menšin, pluralita, zákaz diskriminace, hm, tole, snášenlivost, eh, spravedlnost, solidarita. A my jsme hrdí na tyto hodnoty a na příklad, který dávají nejenom Evropanům, ale také celému světu. Vaše portfolio si vyžaduje vůdčí roli a to od vás budeme očekávat. Jak plánujete zajistit, že rovnost a různorodost, které jsou součástí našeho způsobu života, budou posíleny? Jak zajistíte, že integrace zůstane eh, klíčovým zásadním kamenem vaší práce? A dále, jak budete koordinovat nový pakt o migraci a jak zajistíte, že bude v souladu se externími a interními aspekty s realitou trhu práce? Děkuji, paní Mecolo. Eh, takže dvě minuty na vaši odpověď. Pokud je o hodnoty a priority, to znamená, jak využijí to, že toto portfolio je průřezové a jak tedy vytěží maximum z kolektivní práce, tak to znamená, že eh, musíme umět eh, skombinovat eh, vše, co naše společnost potřebuje. Dovednosti, integrace, inkluze, to je evidentní. Já myslím, že o tom nemusím zde hovořit. Nám se daří pracovat v těch jednotlivých sektorech, ale nyní jde o to, jak si sklidit plody této práce eh, z těchto jednotlivých sektorů a eh, vytěžit z toho novou přidanou hodnotu. Já jsem velice potěšen a jsem nadšen, že jsem dostal toto portfolio, protože toto znamená spolupracovat eh, s kolegy komisaři, s vámi zde a samozřejmě s členskými státy. A teď k tomu paktu. Myslím si, že je jedno z ponaučení ze situace, e, která panuje v této oblasti, je, že prostě my zoufale potřebujeme začít znovu, znovu nově se podívat na to, co nefungovalo a kde jsme se nedohodli. Bez toho, aniž bychom samozřejmě Eh, zapomněli na eh, ty úspěchy minulé práce. Musíme se zaměřit na to těžiště toho paktu, což určitě bude reforma Dublinu a příslušných eh, nařízení a postupů, A potom musíme se podívat na to, co má následovat poté. To znamená, vše, co pomůže odblokovat situaci, co nám pomůže začít eh, znovu, což umožní i probudit ty, kteří mají takový jaksi rigidní náhled na určitou věc. Ještě minutu, paní Mecola. Děkuji za tu odpověď. A teď konkrétně, pokud je o migraci, když eh, sice se snížil počet eh, eh, těchto osob, ale pořád eh, řada z nich mm, mm, umírá, pořád převaděči mm, fungují, zneužívají je, pořád zde neexistuje ta solidarita, to sdílení odpovědnosti, pořád ještě nám chybí readmisní dohody a takže je třeba udělat více, to jsme slyšeli. Ale co uděláme jinak v příštích pěti letech? Co třeba jsme ještě neskusili? Jak to odblokujeme? Jak vidíte vaši roli v tomto? A nakonec, pokud jde o legální migraci, Eh, to je teritorium členských států, to vím, ale je třeba všechno teď seriózně vyhodnotit, abychom řekli, co eh, členské státy potřebují udělat pro ty, kteří legálně jezdí do Evropy. Děkuji. Závěrem dvě minuty, pane kandidáte. Mikrofon. Takže já v podstatě naváži na tu první odpověď. My musíme pořád se eh, především eh, zaměřovat na reformu Dublinu a odblokovat situaci, ale to znamená další aspekty. Musíme to všechno skombinovat. Návraty, nové readmisní dohody, dohody tedy Schengen, hranice. Musíme pomoci lidem, aby pochopili a viděli, že to není pouze jeden problém musíme řešit všechny dimenze celého balíku, jak externí, tak interní. To znamená hovořit, naslouchat a řešit. Legální migrace, tedy v těch deseti vteřinách. Takže my využijeme úspěchy pilotního projektu, tedy to je ta směrnice, tedy návrh o modré kartě, to je návrh, který je teď na stole a určitě je třeba, abychom se na to podívali z pohledu dovedností, které vzhledem k demografii potřebujeme. A samozřejmě to, na to budou navázány ty legální cesty migrace. Děkuji. Zástupci SAD, paní Zipr, minuta. Děkuji. Pane Skinasi, bohužel název vašeho portfolia eh, v podstatě nahrává eh, pravicovým extremistům, kteří si to vykládaj, vykládají po svém, ale naše kultura vždycky byla ovlivňována migrací, migrací všude. Je to vidět ve všem, v architektuře, ve jídle, v hudbě a podobně, takže migranti nejsou hrozbou a jsou to lidé, kteří utíkají před persekucí, kteří eh, hledají zde práci a to je přece součást naší historie. V tom eh, dopise se píše, že je třeba chránit naši evropskou kulturu a můžete nám říci, před kým ji musíme chránit a můžete zajistit, že vaše portfolio ne přispěje k tomu, že se ještě více rozdělí společnost a že naopak bude povede k inkluzivitě a jak <clears throat> vy, jak říkáte v dopise, jak budete propagovat naše hodnoty a právní stát. Děkuji a teď máte dvě minuty na odpověď. Thank you. Thank you. Děkuji paní Zepel za položený dotaz protože mi umožňuje vysvětlit eh, situaci. Já myslím, že jsem se o to již pokusil v úvodním vystoupení, ale eh, teď řeknu, že jsem nikdy nezdílel to vnímání, že by název mého portfolia mohl vést k myšlence, že je to my proti nim. Tím se my rozhodně neřídíme ve své práci a my to vnímáme tak, že Evropská unie je takové světelko, ve světě, který je stále tmavší. Ano, jsme eh, jedineční, často nám ostatní závidí, často nás obdivují a myslím, že je jedině v našem zájmu tohle postavení využít pozitivně. To znamená vytvořit společnost odolnější, inkluzivnější, bez strachu že se nějak sami zraníme nebo že se nějak sami ublížíme, že nějak ublížíme našim hodnotám. Tihle populisté se snaží spekulovat nebo se snaží ty hodnoty využít ve svůj prospěch a já bych řekl, že naše hodnoty jsou dostatečně odolné. Oni je populisti nevyužijí, nezneužijí. Oni by měli se cítit ohroženi spíše. Oni by se měli cítit ohrožení našimi hodnotami. Není zde, myslím, žádná kultura nepřátelskosti. Migrační politika, tak jak jsme ji nastrukturalizovali, je dostatečně komplexní, inkluzivní a vychází z předpokladu, že Evropa bude azylovou destinací, ale to nás definuje, to je náš charakter. Proč by to mělo být jako my proti něm? Proč? Evropa bude vždycky místem azylu, ale je potřeba říci jasně, že ti, kteří nemají právo na azyl, se budou muset jednou vrátit a my to zařídíme evropským způsobem na základě evropských hodnot, lidsky, důstojně, za naše peníze, s slušností. A já nevidím důvod, proč by tohle mělo být něco, co by mělo znamenat, že se máme cítit provinile, nebo že bychom se měli snad omlouvat. Já to naopak vnímám tak, že to je pozitivní. Děkuji. Paní Zepl, máte minutu na doplňující dotaz, prosím. Já se omlouvám, ale vy jste se nevyjádřil k mé otázce, proti komu musíme chránit naši kulturu a neodpověděl jste ani na to, jak konkrétně chcete podporovat a prosazovat naše hodnoty v evropské kultuře. Můžete se zavázat, že tato komise bude pracovat pro Evropu eh, a pro Evropskou unii, ale také pro ty nově přicházející, co přesně bude nového v tom novém paktu migrace. Jak se to bude lišit od stávající legislativy? Jak se to bude lišit od návrhu, který se v tuto chvíli projednává? A jak se to bude lišit od toho, co navrhl parlament k holistickému přístupu k migraci? Já doufám, že již odpovíte, protože jsem se ptala Původně já jsem neříkala, že vy byste nějak měl vnímat ten název svého portfolia negativně, ale ten název existuje. A tak se ptám, jestli byste ten název nechtěl změnit, tak k tomu jste se také nevyjádřil. Tak se chci zeptat, zda jste se nějak angažoval ve změně názvu svého rezortu. Prosím, v prvé řadě dovolte mi zahájit eh, tím, proti komu, jak jste se ptala. Proti těm, kteří nám neumožnili slavit čtvrtý červenec v Nysk, ti, kteří nám neumožnili být na uh, náměstí v Barceloně, proti těm, kteří jsou proti migrantům v táborech, proti těm, kteří nechtějí dát potraveny žadatelům o azyl, proti těm, kteří ne- nedovolí svým dětem chodit do školy, proti těm, proti těmto prvkům které si myslím, že by šlo uchopit pozitivně, inkluzivněji způsobem, který je nám vlastní. A já to zopakuju, já myslím, že jsem to řekl jasně. Za žádných okolností totiž mé vnímání rezortu a je pravdou, je to nový rezort, by se mělo vykládat negativně, nebo že by to mělo znamenat, že by to měli to populisti e, využít a proto bychom měli začít hrát snad hru populistů. To určitě ne, to není moje role. Já myslím, že jsem to řekl naprosto jasně a že jsem to už řekl i paní Mecola. Jsem rád, že mám možnost to ještě rozvést v rámci dalšího dotazu. Přistupme nyní k zástupkyni Renu. Paní Intveld má minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pane kandidáte na komisaře, musím říct, že nemám pochybnosti o vašem osobním nasazení pro realizaci toho, co říkáte, ale říkám si, co, o, jak vysvětlit ten název, který nelze vysvětlit. Vy jste ho ani sám nevyslovil. Jste velice zkušený v oblasti komunikace a vy jste okamžitě pochopil, podle mého, že tento název plus migrační politika, to je úplný jed a extrémní pravice to může zneužít a vy to víte nejlépe, že jakákoliv komunikace, jakékoliv vysvětlování tohle nemůže odejmout, takže si myslím, že pokud to mělo sjednotit lidi, tak tato představa paní eh, nové předsedkyně selhala a mm, EKR se to líbí, EPP si říká, no tak zamesme tomu nejhoršího, ale nadšená je z toho extrémní pravice. Takže souhlasíte s tím, že název toho portfolia je chyba nebo dokonce nedostatek politického úsudku, pokud to tak mohu říci? Prosím, vy můžete se vyjádřit. Paní Intvald, já jsem hovořil o předpokladu, a to jsem říkal už ve svém úvodním vystoupení, že respektuje veškeré argumenty, veškerá vystoupení, která zazní na téma názvu. Já nějak neznehodnocuji vyjádřené názory k tomu, jak zní název, ale když jsem poprvé četl, četl co eh, nominovaná předsedkyně připravila, tak eh, tam bylo zcela zřejmé, že třeba to vnímat optikou článku 2 a 3 smlouvy. A tam je závěrečný odstavec, který říká, že součást evropského způsobu života je to, že my v Evropě vždy o všem hovoříme a pak se dohodneme společně. Proto já se domnívám, vzhledem k tomu, že vy rozporujete to, co představuje moje stanovisko k této skutečnosti, tak proto říkám, že mám k jmenované předsedkyni důvěru v tom, že ona tento argument prosazovala, byla v parlamentu mnoho let, stejně jako řada z vás. A je třeba vždy uctívat veškeré vyslovené argumenty a její vůli naslouchat, dohodnout se a já jsem si jist, že čas ukáže. A vy se snažíte ze mě dostat tuto odpověď nyní. A já vám říkám, že čas ukáže. Máte slovo, paní Intwald. Prosím, můžete se vyjádřit, můžete ještě navázat. Máme tedy čas. Ještě máme dvě minuty, že? Otázka totiž je opravdu vážně a nejde, eh, nejde o vás a paní van der Leyen, ale o to, jakou bitvu chce komise sehrát. Byla k tomu jenom těsná většina, tak já si říkám, proč komise se nechce věnovat většímu vztahu eh, s parlamentem, když vlastně chce radši ukazovat evropskou kulturu, což si myslím, že to, že to je. Lépe než obrousit hrany se snaží o něco úplně jiného a já říkám, že ten název musí zkrátka zmizet. Tečka. Takže prosím, spolupracujte s námi v následujících pěti letech. Snažte se o Evropskou unii, která bude otevřená, inkluzivní, protože vy nenaleznete většinu v této sněmovně pro cokoliv jiného. Evropa bude pionýr světa pro diverzitu, rozmanitost a jednotu. Takže, pane Šina, se ptám se vás, budete pro nebo nebudete pro, když navrhneme eh, zrušení tohoto názvu? Prosím. Já se omluvám, ale eh, to načasování budeme muset asi trošku pozměnit kvůli dlouhému potlesku. Prosím, pane Skina, si můžete se vyjádřit. Když eh, jmenovaná předsedkyně představila v červenci tomuto parlamentu hlavní směry svého dalšího konání, tak tam bylo šest různých směrů. Bylo to zpracováno písemně i v úvodním vystoupení. A jeden z těch šesti bodů byl ochrana evropského způsobu života s obsahem, který byl tehdy jasně vysvětlen. A ona se získala důvěru tohoto parlamentu. Je to jmenovaná, nominovaná předsedkyně, protože jste jí dali důvěru na základě těch šesti hlavních směrů, které předložila, vy jste je schválili. Já tady chápu, že od té doby se mnohé odehrálo a chápu, že se snažíte předjímat práci, kterou budu já odvádět a snoubit s tímto názvem určité negativní představy, byť já bych eh, negativní představy do svého popisu práce nikdy nevnášel. Přesně naopak bych se to představoval. My hovoříme o tom, že máme být eh, světovým eh, pionýrem v oblasti boje proti změně klimatu, v boje za diverzitu naopak, ale je potřeba říct, že my už Tohle přední místo zastáváme a musíme tak činit s hrdostí a nadále v tom pokračovat. A vy mi říkáte, že je to jinak. Já jsem posledních 30 let budoval mosty. To jsem já. To jsem dělal. To byla moje práce. Budovat mosty a spojovat lidi. Já doufám a jsem přesvědčen o tom, že to budu dělat i nadále. Děkuji. Now we move to the Greens group. It'll be one minute. Zelení, pan Megidy. Prosím. Pane Skinesi, já vím, že se snažíte svůj název svého rezertu eh, vysvětlit, ale ne, připadá vám to trapné, ta ochrana evropského způsobu života, to jste ukradli z nějakého uh, fašistického prohlášení z roku 1990 je to název, který by opravdu byl něco jako dárek pro řadu neofašistů. A tak si říkám, jaké budou vaše priority, pokud jde o integraci. Chcete se zasadit o aktualizaci akčního plánu komise z roku 2016 ohledně integraci eh, příslušníků třetích zemí a pokud jde o doplňující závazky z hlediska rozpočtu a víceletého finančního rámce, zavážete se podpořit eh, přímé poskytnutí prostředků místním a regionálním úřadům, občanským společnostem. A pokud jde o to, co nakonec eh, tento parlament eh, prosazoval v oblasti výsledného finančního rámce. Pane Megride, já myslím, že jsem se již eh, vyjadřoval, když jsem odpovídal paní Zippel. Říkal jsem, že to jsou extrémisti a populisti, kteří by se měli bát. Oni by měli mít pocit, že jsou ohrožováni naší, eh, našimi hodnotami. Ne naopak a myslím, že mé vnímání názvu rezortu vůbec neodpovídá tomu, co jste popsal vy. A co se týče druhé otázky, tak ano. Já jsem říkal, že máme akční plán z roku 2016, to tehdy to vzniklo na vrcholu migrační krize, tehdy jsme se snažili jednotlivé uh, proudy komise eh, spojit a vypracovat eh, co si pro účely integrace a migrace. Tehdy to fungovalo, ale byl to pouze odrazový Tak My musíme pracovat na celé věci dál a máme to štěstí, že v rámci nového eh, návrhu víc finančního rámce bude dlouhodobá integrace součástí Evropského sociálního fondu plus, což bude znamenat mnohem více prostředků, mnohem více příležitostí. A jinak bych s vámi souhlasil, vy jste byl eh, starostou v Sheffieldu, že? Já myslím, že tohle totiž není práce, kterou máme eh, směřovat z Bruselu. To by byla chyba říkat, že v Bruselu to vědí nejlépe. Neměli bychom inkluzi podporovat a někomu vnucovat ze zhora dolů. Musíme naslouchat místním orgánům, samozprávě, lidem v terénu, občanské společnosti. A já bych se chtěla přemluvit za to, abyste si uvědomili, že já budu v terénu hodně, budu jezdit do výcvikových středisek, uvidíte mě na fotbalových stadionech, ve školách, na univerzitách. Tam totiž je potřeba jezdit a já spolehám na to, že se mi dostane i vaší podpory. Pane Magit, máte slovo. Nikdo nespochybňuje vaše práce, ale s největší úctou ono to nestačí. Jak říkáte, názvy a slova mají svůj význam a pokud si ponecháte tento název, tak vlastně vyjadřujete naprostou arrogantnost a, a zaostalost v politickém prostředí. Dovolte mi říci, že to je název naprosto nepřijatelný. Nepřijatelné jsou podmínky z hlediska e, extrémní pravice a neofašistů a je jediný způsob, jak jak dosáhnout integrace a to jsou rovná práva, odpovídající podpora a zajištění rovných podmínek všem, ať už jsou to migranti, žadatelé o azyl nebo uprchlíci. My nakonec máme zde um, ti, ty, ti, ty, kteří mají um, povolen pobyt, ale mají problém na trhu práce. Chcete zajistit skutečné zajištění, skutečnou realizaci E, směrnice o trvalém pobytu, aby byla naplněna i související práva. Vy říkáte, že mám poslední minutu. No, máte poslední minutu, odpovídá pan předseda na uh, od, zodpovězení této otázky. Ono to znělo hrozně dramaticky, totiž ta poslední minuta. Pane Magride, k první části otázky. Já myslím, že už nemusím celou věc dále rozvádět. Vy víte, jak to vnímám. K druhé části otázky bych řekl, že s vámi souhlasím. Myslím, že je zde prostor podrobit naši dlouhodobou legislativou z hlediska trvalého pobytu a pracovního povolení přeskumu. Máme zde dokonce takovýto přeskum i naplánován některé z prvních kroků v tomto směru ukázaly, že jsou zde nesoulady a mezery a já bych i dokonce zvážil legislativní úpravu této směrnice tak, abych se zabýval otázkou případných překážek pro ty osoby, které zde právně eh, pobývají, aby měly možnost těžit z výhod pracovní mobility. Já vím, že je to něco, co je velice důležité i pro paní kolegyni, která sedí přímo vedle vás. Děkuji a nyní poprosím eh, Nikola uh, eh, za idem. Máte minutu. Eh, váš předchůdce, pan Abramopoulos, rozlišoval legální imigraci, kterou chtěl podporovat od nelegální, kterou chtěl potírat, tvrdil to, ale nikdy proto nevytvořil dostatečné nástroje. Pro nás je všechny důležité azylové právo, ale azylové právo eh, se Eh, stalo vlastně takovou součástí imigrace a žadatelé eh, o eh, azyl velmi často nejsou odmítány, nebo když jsou odmítnuti, nejsou, necestují pryč a je to tak, že svoboda pohybu, což je velký výdobytek EU, vlastně znamená i svobodu usazení. Já jsem stínovým zpravodajem pro budoucí návratovou směrnici a v 17 stránkách vašich odpovědí pouze jednou zmiňujete návraty, aniž by tam bylo operativní rozhodnutí nějakým způsobem zmíněno. Máte chránit eh, evropský způsob života. Mě by zajímalo, jaká jsou technická a právní opatření, která chcete Eh, přijmout, aby to bylo eh, efektivní a eh, jak chcete zvládat migrační toky a jak je to s různými povoleními k cestování hm, na konzulátech. Máte dvě minuty, pane Skinas. Pane Pej, ten problém, nebo jeden z problémů, kterým čelíme v Evropě, zejména pokud se diskutuje o migrační politice, je určitá tendence hledat nějakou částečnou pravdu eh, k prořešení velmi komplexního fenoménu. A to samozřejmě nelze. Nedá se to řešit na základě eh, nějaké částečné pravdy nebo, sektor, nebo hm, částečného přístupu. A když jsem odpovídal paní Mecole, že náš nový pakt nebo ten pojem, pojem pakt, to je velmi ušlechtilý pojem, ale je potřeba ho naplnit obsahem aby eh, to náležitě sloužilo tomu, co chceme. Takže tady je potřeba opravdu využít vše, co máme k dispozici, abychom měli efektivní návraty a pro takový systém potřebujeme systém dohod o readmisích s zeměmi původu a s transitními zeměmi a to by mělo, mělo být organizováno příslušným komisařem pověřeným mezinárodním partnerstvím a na, naš, tedy panem místopředsedou a kolegou pro rozšíření a sousedství. Tedy prioritou musí být jedna z třetí zemí a usilovat o Tady ne, ne, není možné mít nějakou podmíněnost. My potřebujeme globální dohody, které budou výhodné pro všechny a v těchto dohodách musíme řešit eh, eh, jednak eh, ty hloubkové důvody pro migraci a musíme podporovat rozvoj. Lidé, mladí lidé musí mít příležitost zůstat tam, kde jsou, místo toho, aby se vrhali do rukou pašeráků ve Středomoří. A to je můj cíl. Já jsem o tom hodně diskutoval eh, s panem Johansenem a také eh, předsedkyně komise to po nás požaduje. A já si myslím, že eh, teď budeme mít více příležitostí, jak to dotáhnout do konce. Děkuji, pane by máte ještě jednu minutu. Pane Skinesi, já jsem trochu znepokojen vaší odpovědí, protože se příliš neliší od odpovědi vašich předchůdců, kteří všichni selhali, zcela selhali. A já mám ještě doplňující otázku eh, k převaděčské mafii z afrického kontinentu. Tam se skutečně obchoduje s lidskými bytostmi za strašlivých podmínek. Jsou nevládní organize, organizace, které vlastně jsou komplici těchto převaděčů. A mě by zajímalo, co chcete udělat společně s Frontexem pro to, aby tyto nevládní organizace uh, přestaly být uh, komplici těchto převaděčů a těch, kdo používají zcela uh, strašlivé metody. Opravdu mě skandalizovalo, že Eh, dnes na slyšení eh, byla ehm, právě kandidátka, která eh, navazuje na tuto logiku, nebo je zcela v duchu této logiky spolupráce s převaděči. Pane Bej, já s vámi nesouhlasím. Nesouhlasím s vašimi argumenty a nemyslím si, že by nevládní organizace představovaly problém v tomto jevu. Já si myslím, že nevládní organizace jsou spíše součástí řešení, o které musíme usilovat. Opakuji, že musíme k té věci přistupovat globálně. Není možné řešit tyto otázky beze snahy udělat si ucelený obrázek, vidět všechny příčiny tohoto fenoménu. Ono je samozřejmě velmi jednoduché říci, že je to otázka převaděčů nebo nevládních organizací, ale takhle to nefunguje. Tato situace je mnohem složitější, je to globální fenomén, který nelze vysvětlit eh, nějakými kusími pohledy na věc. Jediný prostředek, k úspěchu je podívat se do minulosti na to, co nezafungovalo. A tady máte pravdu, návraty skutečně nefungovaly. To znamená, musíme toho udělat více. Nefungovaly právě proto, protože nemáme readmisní dohody eh, v takové míře, abychom něco takového mohli realizovat. A já jsem se v této oblasti naučil to, že v oblasti migrace vše souvisí se vším. To znamená, musíme řešit všechno, všechny aspekty. Dobře, není skupina EKR, pan Prokačíny. Dobrý večer, pane Skýnas. Vy říkáte, že evropský způsob života je výsledkem kultury a hodnot, které nás definují Eh, jakožto Evropskou unii. Politický pluralismus, eh, separace mezi státem a náboženstvím, eh, respektování práv menšin, rovnost pohlaví, a to je jenom několik příkladů. Jaké kroky tedy podniknete, abyste zabránil eskalaci kultury GET, což je zcela v rozporu s principem naší kultury. Tady odkazuji samozřejmě na Eh, některé části našich měst, kde eh, některé, eh, něk, některé menšiny vlastně mají prostor pro náboženský radikalismus a velmi často tam k němu dochází, k radikalizaci, náboženské radikalizaci. Nyní máte dvě minuty, pane Skinasi, na odpověď. Pane Prokačony, já jsem nikdy nerespektoval žádná slova, která končily e, příponou ism. Jsem proti izmům. A já si myslím, že to, co vy tady popisujete, to je právě ten výsledek těchto izmů. Tato geta, nebo tyto ostrovy exkluze, jak bych je nazval, jsou výsledkem mnoha faktorů a hm, mnohočetného vývoje ve společnosti a nelze to vysvětlit eh, jednoduše, není tam jedno vysvětlení. A podle mého názoru odpověď, eh, co bychom my jako Evropská unie mohli udělat, je velmi prostá, tak jak už jsem odpovídal panu Magidovi. Musíme naslouchat městům, místním orgánům a musíme to řešit přímo v místě, abychom naplnili potřeby integrace a inkluze, abychom ty lidi začlenili do společnosti. To je to, co potřebujeme a tím budeme potírat všechny ty izmy. Děkuji. Pan Prokačín ještě jednou jedna minuta písemných odpovědích říkáte, že podporovat legální migraci bude eh, jeden z vašich hlavních cílů. Eh, souhlasíte s myšlenkou, že jediný způsob, jak vytvořit racionální legální rámec pro imigraci, je potírat nelegální imigraci? Pozitivně na mě působí váš záměr že lidská bytost bude eh, jádrem vaší politické aktivity. Na rozdíl od toho, co se obvykle děje v tomto parlamentu, eh, který je velmi eh, často ovlivněn ideologickým přístupem, tak váš přístup mi připomněl slova jednoho katolického francouzského filozofa Žana Itona. Žádné myšlenky Eh, ideologické nemají eh, žádnou hodnotu. Eh, musíme milovat lidi. Jde, jde o lidi, kteří musí žít a kteří umírají. Další tady teď, teď můžete odpovědět a předtím jste hovořil krásně, takže teď máte dvě minuty. Myslím si, že využijete asi celé dvě minuty. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o humanitě, tak s vámi budu souhlasit. Všechno, co bude zaměřené na člověka, na tom se shodneme. Pokud jde o legální migraci, tak jsou tři důvody, které nás vedou k tomu, abychom tady podnikli smysluplné kroky v oblasti migraci. A jsou důležité, všechny tři. Za prvé, protože tím ošetříme náš demografický problém. Za druhé, protože to je způsob, jak eh, prolomit eh, ten business model pašeráků. A za třetí, je, je to jeden z možných způsobů, jak eh, vyřešit nedostatek kvalifikací u nás v Evropě. To znamená, dělat něco smysluplného v migraci, to neznamená pouze potírat převaděče, ale znamená to, že musíme eh, ty věci ošetřit řádně, nastavit to smysluplně. To bude dobrý začátek. Eh, máme tady jako dobrý začátek ty pilotní projekty, které umožní členským státům, aby se um, pustili do dobrých řešení legální migrace a a já jsem samozřejmě nováčkem v této věci, takže eh, já eh, rád zreviduji eh, ten model modré karty. Možná, že jsme tam něco udělali špatně, možná, že to budeme muset změnit, možná, že budeme mít nějaký lehčí přístup. Já jsem velmi otevřen, ale pak musíme pokračovat s těmi Eh, humanitárními koridory, musíme to skombinovat eh, s přesídlením, s přesídlováním, protože to je mm, řádný způsob, jak sem legálně přivést ty, kteří pozitivně přispějí eh, k naší ekonomice a společnosti. Nyní GUE, pan Arvenetis, Arvanitis, GUE. Děkuji, děkuji pane Schinasi, že jste přišel, vítejte. Velice často jste zmínil bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost. A dnes také i často jste zmiňoval zdraví. Hovoříte o tom, že všichni by měli mít přístup ke zdravotnictví. To, pro mě to znamená zajímavou informaci, pokud skutečně jde vám právě o toto čtyři politické skupiny Renew, socialisté, zelení a my, GUE, my e, máme problém s názvem vašeho portfolia. Máte velké zkušenosti, já pochybuji, že byste, nás, že byste nám nerozuměl, že byste nevěděl, co chceme říci, e, protože evropský způsob života, to je zneužíváno extrémní pravicí a ti jsou rádi, když vidí toto portfolio, takže já od vás čekám určité prohlášení. Zavazuje se, zavážete se, že změníte název portfolia. Já jsem novinář a já chci konkrétní odpověď od zkušeného muže. Zavazujete se, že změníte název? A, a, a Mm, aby eh, jste řekl, že nesouhlasíte s retorikou, která rozděluje Evropu. Pane Schinasi, děkuji. Pane Arvanitisi, ano. K první otázce. Součást mm, mých pravomocí bude něco, co se týká rovného přístupu ke zdravotnickým službám. Chceme aby ty nejzranitelnější osoby, tedy ti nejslabší, nebyli marginalizováni, aby měli také přístup k těm základním zdravotnickým službám. To je to, co z nás dělá Evropany. To je to, co chceme chránit jako evropský způsob života. To je přece pozitivní a ne negativní. A teď mi říkáte, že paní Le Pen je šťastná, když eh, vidí to portfolio. Ne, ona není šťastná, ona se snaží zneužít tuto, tento diskurs ve svůj prospěch a eh, mm, chce eh, a velice by jí potěšilo, kdybychom jí na tu hru skočili. A když na to skočíme, no tak mm, bude paní Lepénová na koni. To je moje logika. omluvte mě, já počkejte, počkejte. <laughs> Já vám musím dát slovo. Já jsem jenom čekal, a, a, abych e, zjistil od pana Skina se zdali vyčerpal e, téma. Já mám ještě takový argument, jeden argument. Když jsem jsem nastoupil, tak moje skupina mi řekla, Eh, říkej, co chceš, ale nedělej jednu věc, eh, to znamená neútoč na kolegy, na poslance jako novinář. Nedělej to, jako kdyby si byl novinář. A já jsem to nikdy nedělal. Ale já jsem také ne, tedy nečekal, že eh, jeden tady poslanec se mnou bude mluvit ne jako poslanec, ale jako novinář. To jsem tedy nečekal. Dobře, a teď je to na vás, pane Arvanitisi. No, to je pro mě čest, že jsem hrdý na to, že jsem novinář a bráním veřejné mínění a doufám, že budete dělat to též pro lidi, kteří to potřebují. Ve vašem portfoliu bezpečnost je propojena s otázkou migrace. A e, to znamená, vlastně se zde spojuje ochrana občanů s ochranou hranic. A tady chybí jedna věc, a to je spravedlnost, podle mě. Máte za to, že spravedlnost nemůže jít také ruku v ruce s eh, tím, eh, co spadá do vašeho portfolia? Dobře, takže teď mm, mm, vlastně poslední odpověď je v kole pro koordinátory. Pane Arvanity, si já respektuji spravedlnost, tak jak vy vykládáte, ale eh, spravedlnost nespadá do mého portfolia. Eh, to není součást mého pověřovacího dopisu. Eh, to bude mít na starosti paní Jourová. Tu tady budete mít v pondělí a ona vám vysvětlí, jak ona toto vidí. Pokud jsem vás dobře pochopil, tak zdali jsem připraven eh, výjmout bezpečnost z portfolia? No přece bezpečnost a migrace ve všech členských státech Evropské unie, to jsou dvě věci, které jsou propojené. V Řecku země kterou dobře známe my oba, to je ve stejném koši, vlastně i v zemi pana Lopese Aguilara. Také vám řekne, že to je totéž. I v Junckerově komisi také to propojovali a pan místo předseda Timmermans a pan komisař Avramopoulos. Takže eh, proč by to mělo být jinak u komi- u nové komise, paní van der Leyen? Já Eh, říkám, je to, ta logika je jasná. Eh, je to v souladu všechno s eh, článkem 17 smlouvy, který předsedkyně komisi zakládá právo a mm, mm, Eh, vytvořit komisi tak, eh, jak si přeje, samozřejmě eh, po konsultaci s vámi a po té, co vy komisaře potvrdíte do funkcí. Takže to není na mě, abych já říkal, že je třeba to portfolio změnit tak či onak. Jenom vám chci připomenout, jaká je situace. Stávající situace je přesně taková, jak eh, jsem popsala, je to zcela souladu. Dobře, takže teď předám eh, mm, slovo paní předsedkyni, spolupředsedkyni Ferhajenové. Děkuji. Budeme pokračovat mm, s ostatními členy výboru ve stejném duchu a skutečně chci vám připomenout, abyste respektovali ten princip 2.1.1, eh, protože již nemáme čas. Takže Tomáš Frankovský z výboru Kult za EPP jako první. Pana rolę jako wiceprzewodniczący. Mm, vaše role místo předsedy odpovědného za sport, kulturu, mm, vzdělání, tak já mám otázku na sport. Myslím si, že jedna z nejúžitečnějších nejúspěšnějších iniciativ předchozí komise právě byla spolupráce tří komisařů odpovědných za zdraví, sport a kulturu mm, s cílem zlepšit eh, zdraví Evropanů. A další hezký příklad, jak propagovat sport, je právě eh, organizace Evropského týdne sportu, plánujete pokračovat s touto iniciativou a pokud ano, jak hodláte toto zlepšit, pokud se stanete komisařem? A jak chcete pokračovat tady s touto iniciativou? Děkuji. Děkuji. Pane Frankovsky, pane eh, Schina si máte dvě minuty. Děkuji, pane Frankovsky, skutečně. Já si myslím, že to jsou přesně právě ty iniciativy, které si přejeme protože to je přesně to, kde Evropská unie může mm, poskytovat přidanou hodnotu. Tady hovoříme o e, e, tedy aktivitách, e, které mají takový široký záběr, které jsou přeshraniční, které dělají osvětu a které lidi spojují a sport spojuje, to o tom není pochyb. To je špatí pro zdraví, zdravý životní styl to je také něco, co je úzce propojeno se sportem a e, to e, e, leží na srdci paní Kyriakidy, jsme kyperské kolegyni, která také byla na slyšení. My chceme plně využít synergie paní Gabriel, paní Stella Kyriakidis a já a zlepšit životní styl, zdravý životní styl. A potom ještě, abych doplnil obrázek, sport – může být krásný způsob inkluze, integrace. To je, jak eh, říkal před chvílí pan Magete, to je to, co eh, buduje v lidech ten pocit sounáležitosti. To je to, co vede k tomu, že společnost se stane více soudržnou. A já, když jsem se připravoval, tak jsem viděl nedaleko odsud, v Krajnenu, eh, takže tam je fotbalový amatérský klub a jim se podařilo eh, díky penězům z Erasmus+, Plus, eh, vytvořit vynikající program integrace migrantů a uprchlíků. Je to tedy skutečně takový průkopnický program a tak to může sport přispívat eh, již na samé základně, tedy v klubech a tam bychom měli vkládat peníze a pomáhat. Děkuji. Eh, pane kandidáte a mm, pane Frankovský, máte ještě další otázku? Minutu, prosím. Ano, já jsem v Krajnenu byl a já jsem nový člen výboru KULT, je to pravda. Evropská komise také přišla s celou řadou velice dobrých iniciativ, jako je ta cena za inkluzivní sport a také i úspěšně implementuje pilotní projekty mm, eh, integrace uprchlíků a hodláte pokračovat s těmito iniciativami a jak je vylepšíte? Děkuji, pane Schinasi, prosím, odpovězte. Ano, jak jsem již eh, řekl, když jsem hovořil o migraci a uprchlících, že já hodlám zrevidovat eh, akční plán z roku 2016, který se týká integrace migrantů a uprchlíků. Musíme to udělat eh, z jednoduchého důvodu. Proč? Když jsme to udělali, tak to bylo již v roce 2016. To byla chvíle, kdy, hm, řekněme si to na rovinu, kdy reakce EU na v podstatě největší vlnu v Evropě od druhé světové války, tak to nás donutilo, abychom více e, pracovali na té stránce, mít pod kontrolou e, ten uprchlický jev a neměli jsme e, zdroje na integraci. Ale přes všechny ty potíže, tak díky DG Home a díky dalším, Eh, DG se nám podařilo eh, tedy eh, implementovat ten akční plán a teď ho musíme zrevidovat, změnit, abychom mohli dělat více a lépe. Doufejme. Děkuji, pane Skinasi. A další na seznamu je pan Matič z výboru Kult za SAD. Máte minutu. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Skinasi, Kultura je něco, co vytváří v Evropě pocit sounáležitosti, ale často chybí povědomí o obecném vzdělávání, které může poskytnout informace, které může mobilizovat lidi k tomu, aby se angažovali. Jak mohou mladí tedy získávat nové možnosti, dovednosti, zkušenosti, jak se naučí angažovat se ve společnosti, jak plánujete podpořit důležitost občanských práv. Jak je plánujete pozdvihnout i v rámci vzdělávacího systému a jak chcete eh, podpořit myšlenku evro, být Evropanem prostřednictvím kultury? Co nás definuje? Co definuje náležitost. To je právě to bohatství, ta rozmanitost našich kultur. A proto jsme tak obdivovaní a proto říkám, že nám po celém světě závidí. Stačí to? Nestačí nám to. Na jedné straně potřebujeme nadále investovat do kulturního dědictví a podporovat jeho rozmanitost a bohatost, ale na druhé straně se musíme snažit o jednotnou rétoriku v rámci vzdělávání. A to máte pravdu. Prostřednictvím vzdělávání musíme lidi spojovat, musíme se snažit o vytváření evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025. To je velká priorita. Abychom toho dosáhli, tak musíme zasáhnout všechny vzdělávací stupně musíme vytvořit studentské karty, musíme se snažit o další budování evropských eh, spojenectví musíme se snažit ocenit naše pedagogy, aby věděli, že my víme, že odvádějí vynikající práci pro naši společnost. A nakonec také je třeba říci, že na to potřebujeme peníze. A peníze v oblasti kultury, vzdělávání a sportu to je fond Erasmus+. plus. To je ten vzácný poklad, nejúspěšnější program. Jak víte, prostředky byly strojnásobeny a máme tam ty dva malé bratříčky, Evropský uh, Solidarity a Discovery EU ty navazují na Erasmus+, a já souhlasím s řadou vyslovených eh, názorů, že u Discovery EU a Solidarity Co platí, že ti, kteří se toho účastní, nemají jenom cestovat, ale mají i přivést zpátky zkušenosti, mají se vystavovat novým poznáním, dovednostem, které by měli potom přivést zpět do své společnosti a já na tom hodlám zapracovat. Děkuji. Děkuji. Máme návaznou otázku. Pane Matiči, prosím, chcete položit návaznou otázku na minutu? Ano, děkuji. Volby ukázaly, že mladí lidé se chtějí angažovat, pokud jde o udržitelný rozvoj, boj proti změně klimatu a jak plánujete tuto jejich angažovanost udržet, pokud jde o naši společnost, lidstvo. Prosím, máte slovo. Není pochyb o tom, že ta zelená vlna bude definujícím prvkem nové komise. To není žádné tajemství, to není něco, o čem nás musíte přesvědčovat. Já myslím, že my jsme přesvědčeni zcela. Nepochybně jste nezmeškali červencový projev eh, nominované předsedkyně, která hovořila o té zelené vlně a digitální eh, vlně jako svých prioritách. A není pochyb o tom, že zde je i prvek účasti mladých, angažovanosti mladých. To je revoluce v tom, jak vnímáme otázku boje proti změně klimatu. Je to dobrý vývoj, naši mladí by se za to neměli omlouvat. Já jsem byl překvapen, když jsem slyšel a četl někde o tom, kde někdo poučoval mladé, jak se mají vyjadřovat na téma změny klimatu. Oni mají právo se vyjadřovat, to je totiž jejich budoucnost. To, co jim zanecháme. A proto já budu v rámci svých povinností, zvláště prostřednictvím Solidarityku a Discovery EU v rámci programů směřovaných na mladé, se snažit právě o tuto udržitelnost a o záběr na mladé. Děkuji. Děkuji a prosím paní Ferran za výbor kult eh, frakce Renew. Eh, Pane Skinas, eh, já bych se nejprve připojila k názoru pokud jde o e, název vašeho portfolia. Ehm, mě by zajímalo něco ke vzdělávání. Když se hovoří o vzdělávání v Evropské unii, tak jsou tam v podstatě dvě reality. Ehm, Evropa, která stagnuje a Evropa, která je informovaná, která je vzdělaná. Ehm, na minulém samitu o vzdělávání, tak tam se mm, řešilo to, že eh, tam jsou ti, kteří mají vystudováno a kteří nejvíce používají Erasmus+. A potom je tam znepokojivá část dětí, eh, které jsou ve velkých problémech. Eh, jedna pětina dětí ve věku 15 letech nezvládá základy číst, psát, počítat a to se týká zejména dětí migrantů. A abychom tady měli rovnost a rozmanitost, což je také předmět vašeho dopisu, pověřovacího dopisu, tak jak to chcete řešit, jak tomu chcete přispět a jak chcete sladit eh, tyto dvě eh, odlišné reality? Děkuji za tuto otázku. Středobodem vaší otázky je samozřejmě otázka rovnosti a je to zřejmé, že navzdory pokroku, který jsme dosáhli, navzdory ehm, těm dobrým věcem, tady nerovnost i nadále přetrvává na pracovním trhu i při vzdělávání. A naší povinností je tyto věci začít řešit, zejména ve chvíli, eh, kde eh, tady máme historickou nezaměstnanost. Takže teď to musíme řešit pardon, teď máme vysokou zaměstnanost, teď, když slunce svítí, tak to musíme řešit, zejména pokud jde o sociální ehm, část Tady samozřejmě máme tu politiku evropského semestru a potom to doporučení pro jednotlivé země každý rok a mm, o to se stará kolega Dumbrovskis. Já se toho chci účastně, eh, aktivně účastnit. 60% z těch doporučení, která děláme pro členské státy, ta se právě týkají tu oblast mé kompetence, to je přístup ke zdravotnictví, eh, otázku dovedností, způsobilosti a tak dále. A vedle této práce v rámci semestru bychom chtěli také aktivovat eh, ten sociální nástroj profesního vzdělávání a tak dále. Je to pro nás priorita. Je to priorita, kterou budeme řešit s optimismem a důvěrou. Pokud jde o analýzu demokratizace Erasmu+, sdílím váš názor. Je tady několik aspektů v Erasmu+, které brání některým částem našich mladých, na, naši mladé populace, aby se účastnili těchto věcí, protože nemohou uh, přispět ze svého rozpočtu uh, k tomu podílu evropského financování a já tady diskutuju s kolegou Nikolásem Schmidtem, který je zodpovědný za práci, abychom mohli zmobilizovat nebo zjistili, jak zmobilizovat tento fond, abychom umožnili mladým lidem vylepšit jejich finanční situaci tak, aby to mohli skombinovat s naším příspěvkem. A já jsem si jist, že se nám podaří ty věci vyšetřit. vyšetřit vyřešit. Paní Ferrat, máte ještě nějakou návaznou otázku? Ano. Já jsem se chtěla zeptat na vztah mezi vzděláváním a zaměstnaností a další věcí, která je ve vašem pověřovacím dopisu, a to je e, řízení nebo ovlivňování kompetencí, to znamená takový předvídající přístup, tak abychom měli Evropu založenou na inovací, e, na tom zeleném údělu. Znamená to, že pracovní místa se budou proměňovat a e, mě by zajímalo, pokud jde o kulturu, jak přizpůsobíme vzdělávání a nastavíme ho tak, abychom dokázali zaktualizovat situaci kvalifikace i během celého života a dosáhli těch stanovených cílů. Pokud jde o kompetence, tak musíme vycházet ze tří principů. Jednak Mm, princip eh, relevantnosti, dále srovnatelnost a předjímání. Tyto tři principy musíme zohledňovat při přípravě kvalifikací ve světě, ve společnosti, která se velmi mění. A pokud jde o komisi, tak musím říci, že otázka kvalifikací nebo kompetencí, to je něco, co eh, všichni eh, řeší, proto eh, je tady tolik lidí a mm, je to velmi fragmentované a s tím musíme skoncovat. Pokud je o politickou rovinu, tak tady komisař Nikola Schmidt Eh, který je právě pověřený kvalifikací a kompetencemi, bude spolupracovat se mnou, budeme spolupracovat tak, abychom mohli mm, i z mé strany k tomu přispět. A ty klasické věci to bude řešit pan uh, Schmidt eh, s Valdisem Dobrovským. Maria Gabriel tam má zase své nástroje a um, tak to se spojíme a tak to zorganizujeme. Děkuji vám. Dále je na seznamu paní Tomč, eh, výbor Empl, EPP, frakce. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane Skinasi. Ráda bych navázala na dovednosti. Vy totiž budete mít na starosti velice důležitá témata, která se týkají právě práce, jimiž my a témat, jimiž my se zabýváme v našem výboru. Evropský způsob života, to znamená i dobře fungující trh práce. My v EU máme velice vysokou úroveň zaměstnanosti, ale přesto nám chybí zvláště některé dovednosti, některé vymezené, vyhraněné dovednosti. A Jde zde i o odborné vzdělávání, které budete mít i vy na starosti, takže budete schopen upravit eh, určitá opatření tak, aby se objevovali noví lidé s, s potřebnými a žádoucími dovednostmi. Jaká konkrétní opatření hodláte realizovat v této oblasti zajištění těchto dovedností? V prvé řadě dovolte mi říci, paní Tomc, že jsem moc rád, že zde je i zastoupen výbor EMPL. Protože už jen ta pouhá skutečnost, že tady je výbor EMPL vedle výboru pro kulturu, vedle výboru LIBE, to je přesně obsah mého portfolia. Proč by měl tento rezort existovat tak, jak existuje, právě proto, aby v sobě snoubil jednotlivé tyto oblasti. Co se týče nových dovedností, myslím si, že se musíme soustředit na dvě záležitosti. V návaznosti na to, co říkala paní Ferang, musíme připravovat kvalifikace pro trh práce, musíme bojovat proti nerovnostem. To je tradiční investice do dovedností, tradiční vnímání, ale pak je zde ještě něco jiného, co myslím, že je také relevantní a musíme se tomu věnovat více a to jsou ty takzvané měkké dovednosti, soft skills, které se týkají eh, začlenování. To nejsou nutně dovednosti, které vás přivedou na trh práce, to jsou dovednosti, které vás lépe začlení do společnosti kolem vás které vám pomohou hovořit s lidmi, sporty, muzea, angažovanost v občanské společnosti, snaha dostat se z těch eh, get, jak o tom hovořil pan Porončili. Myslím, že to jsou dovednosti, které jsou potřebné i pro náš trh práce a my spolu s kolegyní paní Gabriel a s kolegou panem Schmidtem se budeme soustředit právě na toto. Budeme se snažit to rozpracovat prostřednictvím zákona. Už máme legislativu, máme instrumenty Solidarity Core, Discovery EU, Erasmus+, a další, ale i Horizont 2020. I to je zásadní nástroj a zásadní zdroj, který nám skýtá možnost, jak investovat do nových dovedností. Děkuji. Děkuji. Máte návaznou otázku? Ano, děkuji vám. Děkuji vám za odpověď. Já bych ještě chtěla upozornit na jednu věc. Uh, Evropa nejenže čelí nedostatku odborných dovedností, ale čelí i nedostatku v některých špičkových technologických oblastech. Hovořili jsme o digitální éře a je zde problém, jak reagovat na potřeby trhu práce. To se již děje, to není jenom hrozba do budoucnosti. Řada lidí má problém se přizpůsobit. Ne, ne každý je mladý, ne každý se umí přizpůsobovat, ne každý má základ digitálních dovedností, takže jsou zde ti, kteří mají problémy se přizpůsobit a získat tyto nové dovednosti. A o ty se musíme postarat, protože i ti zde jsou. Co tedy s nimi? Jak jim pomoci? Máte pro ně nějaký konkrétní plán, prosím? Máte minutu na eh, zodpovězení doplňující otázky? Je zde jistá dvojkolejnost. Můžeme podniknout dva kroky. A říká se tomu upskilling. Zvyšování kvalifikace, neboli snaha pomoci té části společnosti, která je odříznuta od určitých dovedností, snaha jim pomoci dostat se eh, kam je potřeba. To je práce, kterou můžeme odvést eh, v té sociální části. A pak přemustění té mezery v dovednostech. Co můžeme udělat? Příští rok potřebujeme 250 tisíc eh, odborníků v digitální oblasti a nemáme je. A zde by mohla vstoupit na řadu právní migrace a o tom eh, právě eh, hovořila kolegyně, která hovořila o digitálním aktu, o vytváření dovedností, které nám v tuto chvíli chybí. A my se musíme snažit uplatňovat oba přístupy zároveň. Děkuji. Děkuji a prosím paní Inčir za SAD, výbor Libe. Dobrý den, já budu eh, pokračovat švédsky. Tak, vice kandidát. Děkuji vám. Vážený pane kandidáta na místo předsedu ve svém písemném přípisu hovoříte o tom, že je možné používat a lépe využít i stávající nástroje. Ale vzhledem k tomu, že paní Ursula Van der Leyen naznačila i ve svém pověřovacím dopisu možnost těch právních eh, koridorů. Mně se ale zdá, že je velice těžké jak eh, si představit, jak by uh, ten váš návrh mohl zlepšit situaci oproti tomu, co činila bývalá komise. Nebudou další tedy návrhy, nebo to si to máme vykládat tak, že hlavní záběr vaší pozornosti bude na pilotní projekty, podporu třetích zemích a rozpracování a lepší využívání stávajících nástrojů. A vzhledem k tomu, že některé členské státy v této věci docela váhají, tak jak se ujmete své role, jak zajistit ty právní trasy, aby nikdo nemusel uh, prchat v nebez, po nebezpečných trasách. Máte v tuto chvíli dvě minuty. Děkuji. Paní, paní Insir, to je zásadní otázka z hlediska všeho toho, co jsme zatím projednávali. Legální migrace. Musíme se na toto téma opět zaměřit a to bez emocí, zcela objektivně. A já jsem již říkal, že máme tři důvody, proč. Jednak je zde důvod demografický, musíme také přerušit eh, to fungování převaděčů a také musíme řešit otázku nedostatku dovedností. Toto všechno můžeme řešit a já jsem to říkal a v některých členských státech jsem, zvláště proto, co jsem sepsal písemně, jako odpověď na vaše otázky, jsem byl napadán v některých eh, členských státech za tento přístup. Ale co lepšího udělat, co inteligentnějšího udělat? V prvé řadě zaměřme se na to, co se osvědčilo a ty Pilotní projekty to jsou první skromný počin, který se osvědčil. Musíme tuto oblast dále rozpracovat a je třeba ty pilotní projekty využívat šířeji. A druhá věc je, že se musíme opět zaměřit na návrh o, o modré kartě. Proč to nefungovalo. Možná to bylo příliš eh, předepisující, možná to příliš paušalizovalo některé situace. Uvidíme. Je třeba se na to podívat nově a jak říkáte, co ty humanitární koridory, ty musí být doprovázeny zárukami o znovu usídlení. A to je opět něco, co navazuje a podporuje legální migraci. To se osvědčilo do určité míry, to zafungovalo a je to velice mm, tady vymezený geografický region. A my se musíme s našimi partnery v tuto chvíli snažit o vybudování dalších koridorů a vidět, jestli se to osvědčí. Paní Incier, máte doplňující otázku? Ano, mám a opět bych ji ráda položila švédsky. Děkuji. Já myslím, že jsem nezískala odpověď, která by byla jakkoliv nová, nebo která by skýtala jakékoliv nové alternativní řešení, které by se připravovalo, které by se vymykalo tomu, co už existuje ale ve svém písemném přípisu říkáte, že je třeba hledat řešení v terénu, nikoli na samotném vrcholku. O tom už jste sám hovořil, když jste hovořil o financování. Můžete se teď zaručit, že podpoříte Evropský parlament, který se bude snažit o to, aby Evropská unie se snažila omezit prostředky, které jdou z těch eh, hlavních evropských fondů, aby nemuseli tyto prostředky vždycky projít přes národní rozpočet vzhledem k tomu, že některé členské státy mají zkrátka určité vlády, zrovna eh, u, u vlády a proto by bylo lepší, kdyby tyto prostředky byly k dispozici přímo v terénu. A tak se chci zeptat, co uděláte ještě v souvislosti s menšinovými komunitami, vzhledem k tomu, že extrémní pravice sílí a sílí. Děkuji. Eh, máte dvě minuty. To je celá řada otázek, ale já se pokusím k těm fondům a k tomu směřování fondů. Já jsem ještě předtím, než jsem dorazil do této sněmovny, tak jsem se k této věci hodně vyjadřoval, ale Neříkal jsem, že eh, vymezené prostředky jsou nedostatečné. Já jsem říkal, že si vedeme docela dobře. A já říkám my, protože se cítím být součástí vaší komunity. Říkám, že bychom mohli jít z 10 na 30 miliard, což je strojnásobení prostředků, které jsou k dispozici. A teď mi říkáte, že by bylo lepší to vymezit pro eh, regiony. To nemohu já udělat. Vy jste spoluzákonodárce, takže pokud vy přesvědčíte radu, aby toto uchopila tímto způsobem, tak dobře, ale já si myslím, že to je třeba řešit jinak. Musíme v prvé řadě řešit, jak zprůchodnit to využívání na regionální úrovně. Já doufám, že na to ještě budu mít eh, chviličku, abych eh, se vyjádřil k té otázce eh, boje proti diskriminaci menšin. Děkuji. Já vím, že těch otázek bylo na jednu minutu opravdu hodně, ale musíme se držet časového plánu. Prosím nyní pana Brajera za zelené výbor Libe. Prosím. Um pane Skina z politiky, jako PNR a dále uchovávání komunikačních dat. To jsou věci, které registrují naši každodenní komunikaci u celých populací, takže občané se budou cítit pod dohledem, nebudou se cítit svobodní a potom uh, se budou snažit hájit svá práva. A Evropský soudní dvůr dvakrát rozhodnul, uh, že datová politika v oblasti komunikace uh, pro občany, kteří vlastně ani vzdáleně nejsou propojeni s nějakou trestnou činností, že to je vlastně nepřiměřené to znamená, že občané, kteří žijí legálně, mají právo na to, aby jejich data nebyla e, uchovávána nebo sledována. A jak se tedy postavíte k těmto politikám, které potom pokrývají všechny a odmítnete tlak rady, pokud jde o e, nový Eh, novou legislativu ohledně mm, mm, této komunikace a potom také eh, eh, mm, sledování dat, pokud jde o pohyb po železnici a jiné způsoby dopravy. Pane Prajare, já si plně uvědomuji, jak citlivá je otázka ukládání dát a sledování dát. Je to velmi citlivé a více než to určité míry to sdílím. A, a jako úředník jsem se vždy držel toho, že musím naslouchat a poslouchat rozhodnutí Evropského soudního dvora. Evropský soudní dvůr nám v tomto případě nakázal něco, co bychom měli rozhodně pečlivě zvažovat. Myslím si, že bychom tady neměli mít nějaká improvizovaná řešení po té, co víme, jaké jsou hranice, které soud vytyčil. Ovšem práce, pokud jde o e, uchovávání dat, na tom se bude na komisi pokračovat po rozhodnutí Evropského soudního dvora a já rozumím tomu, že je mnoho jiných případů a soudních rozhodnutí, která jsou zatím ještě, nebo soudních případů, které jsou, ote, které jsou otevřené, a hovořil jsem eh, s právními službami, eh, které by se cítili bezpečněji, kdybychom jim dali čas na to, až budou rozhodnuty tyto případy, které jsou zatím ještě otevřené předtím, než rozhodneme o dalších krocích. Zatím jsem již několikrát uvedl, že Evropská unie je celosvětově v čele, pokud jde o soukromí a ochranu dat. My jsme tím místem ve světě, který poskytl nejpevnější záruky svým občanům. A je tady jeden princip, který platí a musí být eh, důsledně uplatňován, a to je souhlas občanů. Myslím si, že je velmi problematické, nebo bylo by problematické porušit tento princip v některých eh, našich politikách, zatímco eh, v jiných tak nečiníme to je eh, něco, k čemu musíme přistupovat jednotně, je to součást eh, evropského života, to dělá evropský život tím, čím je. Alespoň pro mě. Máte nějakou další otázku? Jedna minuta. Děkuji za odpověď. Respektování rozhodnutí soudu, to je jedna věc, ale pak je tady ještě další věc, a to jsou politická rozhodnutí, zda to chcete uplatňovat i na Eh, nové způsoby hromadného schromažďování eh, dat. A proto se ptám, zda chcete přijmout jako obecné opatření eh, pro bezpečnostní legislativu, že by to nemělo pokrývat populaci zcela kompletně. Dále právo na bezpečí musí být vyváženo právem na hmm, soukromí. Ale takové právo na bezpečnost to nikde není zachy, zachyceno. Eh, a vy nejste hm, právníkem. A jak můžeme důvěřovat tomu, že vy to budete dodržovat, když to byli vlastně, hm, tak to, hm, to milně chápete. Máte celou řadu různých eh, otázek ve svém portfoliu, ale právo na bezpečnost, to je, to je velmi takové fluidní. Jednu minutu na, na zodpovězení otázky. Pokud je o první část vaší otázky, tak myslím si, že nejlepší způsob, jak eh, eh, ošetřit vaše obavy pro mě eh, společně s komisařkou Gabriel je a s komisařem Johansnem, i když asi nejvíce za to budu zodpovídat já, je zajistit, aby až zákon o digitálních službách bude předložen paní Vestagerovou a tady komisařkou Goulart, tak eh, to je právě ten okamžik, kde musíme vyvážit politiku eh, a bezpečnost. To nemusí být nějaká hra s nulovým součtem, kde někdo, eh, kde to bude na úkor někoho. Tady jde o to, že naše bezpečnostní politika musí zohledňovat základní práva. Neexistuje bezpečnost bez základních práv. Je to tak prosté. Základní práva by neměla být vnímána tak, jako tomu bylo dosud, jako jakýsi předmět posouzení dopadů, které nakonec provedeme. To musí proběhnout od samého počátku, ve chvíli, kdy se rozhodujeme o politikách. Děkuji, pane kandidáte. A stále pro dalších šest otázek hm, tady předávám slovo eh, kolegovi Aguilarovi López. Dále jedna minuta na otázku. Další řečí. Děkuji, pane Skýnes, jak jste uvedl na počátku eh, svého vystoupení. Sledujete tři cíle. Jednak eh, ochrana rovného postavení muže a žen, dále boj proti všem formám diskriminace, za třetí Mm, proti mm, tedy provádění globálního kompaktu pro migraci. Ale to je vše v rozporu. To bylo zřejmé i pokud jde o Karla Lagerfelda. On nebyl rasista, nebyl to populista a nebyl vyznavačem pravicové politiky, ale on to vyjádřil velmi dobře. Není možné tady pustit dvě miliony uh, se vpustit do země 2 miliony uprchlíků a potom si stěžovat na antisemismus. A není možné takové množství muslimů pustit do země a e, zároveň chránit práva a rovnosti mužů a žen a, a LGBT. Musíte se rozhodnout buď pro jedno nebo pro druhé. Nelze e, skloubit obojí. Pro co se rozhodnete? Pro ochranu e, tedy židů, homosexuálů, mužů a, a rovnost mužů a žen, anebo se rozhodnete pro migranty? Pane Skinasi. Já se nejsem jist, jestli mohu odpovědět na tuto otázku tak, jak bych si přál, ale pokusím se. Se vším respektem já to nevnímám jako buď a nebo. Zkrátka to tak není. Já chápu, že někteří lidé se nás snaží přinutit, abychom uvažovali tímto způsobem, ale já odolám tomuto pokušení a nebudu se tak k tomu stavět. A půjdu ještě o krok dále, a teď se dívám tímto směrem uh, hemicyklu. Odolám také pokušení uh, a odolám těm, kteří se budou snažit mě tlačit k tomu, abych použil tento argument. To je právě ta past, kterou nám kladou, že je to buď a nebo pane Evrendici, nejsou tady, nejsou tady dvě Evropy. Tak to není a to je má odpověď. No, kolega First, ještě jedna minuta. Vidím, že eh, Karel Lagerfeld by se vaší úlohy zhostil lépe než vy v komisi a já doufám, že vy byste dobře zvládal módu. Možná byste měl svou cestu eh, hledat tam, protože na tuto funkci se nehodíte, bohužel. Máte právo využít eh, zbytek svého času, pokud si to přejete, pouze pokud chcete. Ne, není to potřeba, děkuji. Dobře, takže eh, přejdeme k dalšímu řečníkovi a to je paní eh, Deus Midbarder. Já děkuji. Děkuji, pane Skinesi, za velmi dobře strukturované odpovědi, jak písemné, tak ústní. A já mám um, dotaz ke kulturní části vašeho portfolia. Když tedy hovoříme o způsobu života občanů nebo komunit, v rámci kulturní politiky, tak eh, se neubrátíme nebo neobejdeme koncept identity. Máte nějakou politiku ohledně identity a jak by mohla vypadat? Byla jste stručná, takže pane Skinasi, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji za tuto otázku, paní Milbard a já se pokusím tady odpovědět i na tu otázku eh, jedné poslankyně, která se ptala před vámi, ale bohužel už odešla. Já nebudu používat slovo identita, nebo myslím si, že to není dobré. Raději bych používal pojem eh, společný, pojem sounáležitost nebo vnímání sounáležitosti, protože to je něco, co eh, je pro nás, pro všechny příjemnější. To dává prostor každému. Je, toto je kontinent, kde eh, tady všichni spolu vzájemně bojovali a většinou to bylo ohledně identity, náboženství, ohledně rozdílů a já si myslím, že jedním z největších úspěchů historického výdobytku Evropské unie je, že se nám podařilo vybudovat soubor hodnot a prostor, kde se všichni eh, cítí dobře, anebo většina občanů se tady cítí dobře. Myslím si, že kdybychom tady otevřeli eh, vrátka mm, té politiky, mm, identity, to by nevylepšilo situaci budoucích generací eh, společnosti, protože tam je potřeba vybudovat odolnost, dovednosti, eh, kulturní nástroje. A musí tam být také vbudována sounáležitost, pocit sounáležitosti. Není možné tady mít nějakou kulturu nás proti jim. A, a ten pojem identita má právě takové konotace, kterým bych se rád vyhnul. Máte prostor navázat. Dobře, ať už budeme používat slovo identita nebo ne, tak je tady stejně jedna věc, která vlastně eh, chybí eh, ve vašich odpovědích, i pokud jde o vaše úkoly, a to je eh, evropská historie sociální nebo paměť společnosti. A Evropský parlament ve Štrasburku na nedávném zasedání přijal usnesení o evropské paměti pro lepší budoucnost. A co vy uděláte pro to, abyste naplnil toto usnesení životem? Máte minutu. To není otázka, kterou byste měli pokládat mně, protože já nejsem tím, kdo by měl řešit otázku historie, demokracie a hodnot. A to by spíše eh, měla být kolegyně Doubravka z Šujica, eh, která, myslím, v tuto chvíli hovoří ve vedlejší místnosti a tam řeší otázky demografie a demokracie. A také je to otázka pro eh, paní Jourovou, která se bude, která bude zodpovídat za hodnoty takže já si myslím, že bych se neměl vměšovat eh, do, eh, na, a vstupovat na jejich pole působnosti. Další řečnice. Vozemberg v Děkuji. Pane mm, kandidáte, děkuji, že jste přišel. Já chci hovořit o smlouvě EU-Turecko. Eh, fungovala docela dobře, snížily se toky migrantů i došlo k méně umrtím. Nicméně nedávno došlo ke dramatické změně situace eh, stovek lidí, mm, stovky lidí opět mm, se dali na pochod, je jich více než v květnu a chápete, moje země je vlastně první linii a je v dramatické situaci. Turecko se zavázalo, že zabrání otevírání nových eh, těch cest, tras eh, po moři, po souši a že bude spolupracovat s EU a se třetími zeměmi. Ale eh, fakticky je to problém. Jak vidíte fungování této smlouvy až do posud? Myslíte si, že je třeba vyvět nějaký nátlak na Turecko, aby Turecko respektovala podmínky smlouvy. Děkuji, máte dvě minuty, pane místo, pane mm, kandidáte. Paní Vozenberg, myslím si, že eh, jak si mm, eh, je třeba eh, jako odpověď se podívat na tradice. Turecko na svém území přijalo více než 3 miliony uprchlíků ze Sýrie, to je velká zátěž a to je třeba uznat. Stejně tak je třeba uznat, co udělalo Jordánsko a Liby, Libanon. To jsou země, které přijali eh, neuměrný počet uprchlíků a je třeba jim poděkovat, protože eh, respektovali to, k čemu se zavázali, eh, to, že budou chránit ty zranitelné osoby. Výsledek té smlouvy je víceméně dobrý. Toky se snížily 80%, mm, 80-90% a e, Evropská unie mm, se zachovala velice štědře, 6 miliard, které poskytla mm, Eh, pro to, aby bylo možné tedy financovat potřeby těch osob v Turecku. A je pravda, že některé aspekty této smlouvy mm, se neplnily. A je pravda. Je pravda také, že mm, retorika, od, když se podíváme na to, co se mm, tam děje, tak to jenom zhoršuje situaci. Co je třeba tedy udělat? Já myslím, že je třeba přehodnotit tuto smlouvu nějaký tedy eh, aktualizovat a je to je pozitivní, že mm, pan komisař Avramopoulos a eh, ministři Kastaner jsou, a další jsou v Turecku a eh, diskutují o tom. Je třeba, aby Turecko pochopila, pochopilo, jakou hraje roli Eh, při eh, eh, zvládání tohoto problému. To je náš společný problém a je třeba, aby řecké orgány, tedy řecká vláda, věděla, že opatření, která je třeba přijmout pro snížení dopadu, negativního dopadu, že to musí být opatření, která budou schopna nalézt řešení jak lépe tedy využívat tuto smlouvu. Paní Vozenberg, máte otázku, následnou otázku? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto odpověď, pane Skinasi. Já souhlasím s tím, co jste řekl. Já jsem, já eh, asi souhlasíte se mnou, že ta změna je dramatická v posledních měsících. Je tam nová vláda v naší zemi, je to nová vláda, která má jinou politiku vůči migrantům a Eh, je, já souhlasím, že je třeba tuto smlouvu eh, zrevidovat. Je třeba ale vít od nuly, anebo je třeba jenom vylepšit tuto smlouvu tak, aby obě strany respektovaly její podmínky. Co je třeba udělat? Eh, vaše otázka je vynikající, paní Vosenberko, ale myslím si, že odpověď je přímo spojená s návštěvou Avramopusele, Avramopulose v Ankaře. A e, pan Kastaner, myslím, že tam nakonec nejel e, kvůli tomu, co se stalo v Paříži. A je třeba se e, o tom jednat s tureckou vládou abychom mm, si ujasnili, jak by měla vypadat ta nová podoba této smlouvy. Eh, je důležité, aby Řecko v tom nebylo samo a nebylo samo vystaveno těm eh, eh, to, uprchlickým tokům. A nová řecká vláda se, eh, se snažila zracionalizovat eh, své aktivity, aby byly v souladu s evropskou migrační politikou a je třeba, abychom definovali novou vizi této smlouvy s Tureckem a je třeba překonat eh, tu ty, tu různou takovou tu výhružnou retoriku, protože to nikam nevede. Děkuji, paní Fabien Keller. Pane předsedo, Pane eh, kandidáte na funkci komisaře, eh, vražedný požár eh, v, na, v Lesbosu, na Lesbosu v neděli v tom uprchlickém táboru Kambia. To nám připomnělo, jak je třeba, aby Evropa měla asilový společný režim. Vy jste hovořil o novém paktu o migra, migrace a azylu že je zde musí být konsensus, že je třeba začít znovu, ale můžeme dělat více. Vy předkládáte konkrétní aktivity, jako je mm, asilový balíček, ale já se ptám, jaká bude podoba toho nového paktu, jaké nástroje plánujete? A především, jaký bude váš harmonogram? Děkuji. Děkuji, pane Skinasi, od, můžete odpovědět. Děkuji, paní Keller, za tuto otázku. Já se pokusím vám si maximum. Eh, jak jsme se dohodli s eh, Johanssonem, je třeba Eh, eh, velice eh, co nejrychleji podívat se, jaká je situace, udělat takovou inventuru, než vytvoříme formální návrh, a le tentokrát se to musí podařit. Je to příležitost, nový, za, nový začátek, ale no, prostě musí zde být konsensus, že se to musí podařit. Musí se to podařit. A já se pokusím vám říct, co si myslím já osobně co by mělo být základem toho nového paktu, já jsem to na začátku zmínil paní Mecole, je třeba eh, stavět eh, na tom pokroku, eh, které, mm, což představuje těch pět legislativních před mm, návrhů které parlament přijal. Dále je třeba se zaměřit na dva eh, předpisy, které chybí, a to je Dublin a potom eh, ta procedura. Proč? Protože naše asilové systémy byly vytvořeny pro jinou Evropu, když eh, mm, mm, prostě ta, žádal o azyl ten, kdo utíkal před diktaturou, třeba španělskou, portugalskou, řeckou a teď je to kolosální migrační jev. Je třeba tedy přizpůsobit naše asilové předpisy eh, Eh, eh, nové době. Ale abychom tak mohli učinit, abychom odblokovali tu situaci v členských státech, které to blokují, tak je třeba, abychom tam zavedli další aspekty, aby ten nový začátek byl možný. A já to zmíním stručně. Návraty. A potom readmisní dohody. To je důležité. Je třeba i zrevidovat šengenský návrh. Proč? Protože vnitřní svoboda je spojená se způsobem, jak chráníme naše hranice. Je třeba tedy se podívat na legální migraci a na hranice. A já myslím, že se vším tím dohromady se nám podaří e, zajistit nový začátek tohoto paktu. Paní Keller, ještě máte minutu. Ano, pane mm, mm, kandidáte vy jste to připomněl. Reforma e, azylového práva se táhne dlouhou dobu. Již v roce 2016 si pamatujeme, že tehdy komise předkládala nové návrhy a to neumožnilo překonat eh, ty tenze mezi členskými státy. Víte, že za předchozího funkčního období tento parlament hodně na tom pracoval, aby se zajistila největší možná většina. A já se ptám, Eh, jak to je s tím harmonogramem, časový plán, jak chcete postupovat vpřed eh, s touto agendou, eh, protože to, že je zde absence rozhodnutí, tak to jenom nahrává populistům. To je to nejhorší, nedělat nic teď. A například budete apelovat na radu, aby aplikovala pravidla kvalifikované většiny, což je možné aplikovat v této oblasti. Děkuji. Děkuji, pane Schinasi, můžete doplnit odpověď. Eh, to je snadná odpověď, eh, ale, eh, ale i tam je těžká odpověď. Takže harmonogram, takže našim naše, my hodláme s kandidátkou na příslušnou komisařku. My chceme postupovat velice rychle do konce roku, tedy chceme vám předložit, jak se říká francouzsky, and scoping paper, takový nástin kde eh, budeme řešit ty hlavní otázky a poté, pokud všechno bude fungovat dobře, tak já myslím, že budeme 100 eh, dá tomu nový impuls eh, na začátku příštího roku. Ano. Máte ještě čas. A teď ta těžká část odpovědi. Vy mi říkáte, je třeba použít kvalifikovanou většinu? To je důležitá otázka, ale odpověď je těžká. Proč? My jsme se pokusili tam zavést kvalifikovanou většinu. Pamatujete si, když šlo o e, to přerozdělování uprchlíků a mm, takže možná tím bychom vyřešili ten problém v tom daném okamžiku, ale kvalifikovaná většina je třeba si přiznat, ta Eh, jak si by vytvořila trauma. Bylo to traumatizující. A při takových otázkách aplikace, eh, aplikovat kvalifikovanou většinu, to znamená zraňovat. Takže teď hovoříme o novém začátku a co je třeba udělat. Já si myslím, že technicky ano, kvalifikovaná většina je alternativou, ale politicky je v našem zájmu se tomu vyhnout. Takže to je ta těžká odpověď. Now we're gonna hear... Děkuji. A teď pan Kostas Papadakis. Máte slovo. Děkuji vám. Imigrační politika EU je charakterizována případy vyhoštění, vy tomu říkáte eufemisticky návraty. Dochází k vojenskému vzestupu, jsou zde ti, kteří utíkají ze své země před chudobou a jinými problémy. A tak se táži, co teď je velice těžké nově uchopit ten pojem uprchlíka. Nová vláda podporuje evropské vnímání a říká, že do roku 2020 můžeme očekávat 10 tisíc případů vyhoštění a to budou uprchlíci, kteří budou mít posttraumatický syndrom, možná ani nakonec nezískají statut uprchlíka. Já se domnívám, že zde dochází k porušování mezinárodního práva. Je to to, jak vy vnímáte ochranu evropského způsobu života? Co tedy s novým paktem migrace a azylu? Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane Papadakisy. Dáváte mi možnost zopakovat něco, co jsem řekl již na počátku. Já si cením všech vyslovených stanovisek, všech návrhů, kdy se snažíme vysvětlit složité téma migrace z mnoha různých úhlů pohledu. Myslím to vážně. Je skutečně pravdou, že takováto debata může být velice produktivní, ale situace je taková, že Evropa je středobodem migračních toků a proto to musíme vnímat holisticky, musíme vše zohlednit Zároveň jsou zde otázky, které chceme řešit, ale musíme řešit i ty, které nechceme řešit. A pokud jsem to pochopil správně, tak vy říkáte, že pokud budeme řešit azyl, návraty, migraci, řízení migračních toků, takže vlastně postupujeme proti našim hodnotám, to je to, co říkáte. Dovolte mi říci, že já s vámi nesouhlasím. Bylo by to v rozporu s našimi hodnotami tehdy, pokud bychom přijali australský model, to znamená, že ti, kteří chtějí žít australský způsob života, tak možná chtějí i migrační model Austrálie, ale my zde postupujeme jinak, takhle. Řešíme věc ze všech pohledů, snažíme se zohlednit všechny parametry, vše, co je k dispozici a dodržujeme principy právního státu. Všechny naše členské státy dodržují ženevskou úmluvu a další mezinárodní úmluvy. Všechny členské státy dodržují evropský právní řád. Já se vám omlouvám, ale nevím, proč by bylo na místě říkat, že je to špatně Určitě ne. Neříkám, že jsme vyřešili vše, ale učinili jsme maximum za Evropu, co učinit můžeme, abychom se svého úkolu zostili. Prosím, pane Papadaky, si máte slovo ještě na minutu. Pane Skinasi, já jsem neřekl, že to, co jsem popsal, by bylo v rozporu s evropskými hodnotami. To jsou evropské hodnoty ale já spíše myslím na ten tábor Moria, hotspoty, eh, dohoda mezi EU a Tureckem. Eh, v tuto chvíli jsou někteří uprchlíci eh, na řeckých ostrovech. Situace v Řecku se dramaticky eskaluje. Není to tak, že jsou to uprchlíci, kteří žijí v otřesných podmínkách, nejenom v tomto táboře, ale i jinde. Je to pak složité i pro místní obyvatelstvo a EU a národní vlády tvrdí, že dohoda EU Turecko těmto tokům zabraňovala, ale v tuto chvíli řešení není. Co si tedy myslíte o tom, že by se zavřely ty hotspoty a pevninské příjmové střediska, že by se zkrátka v souladu se zákonem nastavil systém přímo návratu. Já se omlouvám, ale obávám se, že minuta mi nebude stačit na to, abych zohlednil všechny aspekty vystoupení pana Papadakise. Dovolte mi však říci, že za sebou máme určité úspěchy. A pane Papadakis, já si myslím, že to podceňujete. Evropský způsob života, těch 700 zachráněných životů, co ty babičky na ostrově Lesbos, papež tento ostrov navštívil, bylo řečeno, že je to v souladu s evropskými hodnotami. To je úspěch. Víte, že v roce 2015-2016 jsme neměli nic takového, začínali jsme od nuly. A pokud se mě ptáte, jestli se mi ta situace zamlouvá, jaké jsou podmínky v tomto táboře, tak vám odpovídám, že nikoli. Je to hrozné pro mě jako řeka, pro mě jako Evropana, ale je to přímý důsledek jedné záležitosti, jednoho parametru. Je to dopad toho, že ta rovnice je velice složitá. a My se musíme zamyslet nad tím, co se odehrálo za poslední tři roky. Jak to řešit? Nejprve musíme provést analýzu. Já vás mohu ujistit o tom, že Evropa učiní maximum. Děkuji a prosím pana Kohuta. Vážený pane kandidáte na komisaře, já mám krátkou otázku. Máte na starosti koordinovat velice ambiciozní program v oblasti vzdělávání, jak posílíte roli vzdělávání dospělých v novém strategickém rámci. A druhá otázka zní, jak zajistíte, aby neformální vzdělávání dospělých bylo podporováno samostatně, neboli samostatně od odborného eh, vzdělávání. Děkuji. Děkuji, pane Kohute je to velice důležitá otázka, která doplňuje téma, které zde již zaznělo a o kterém hovořil pan Pronza. Výbor EMPL. Chceme navázat dovednosti a na trh práce, chceme zavést soft skills, integrační nástroj pro zvyšování kvalifikace a máte pravdu, teď hovoříte o tom celoživotním vzdělávání a odborném vzdělávání a to je v tuto chvíli jedna z našich hlavních priorit. Ta éra, kdy se Evropané připravili na svoji kariéru jednou, to, ta už je pryč. Lidé patřící do mé generace byli asi ti poslední, kteří se vzdělali a připravili na svoji dráhu jen jednou. Je naší prioritou celoživotní vzdělávání, potřebujeme komplexní soubor nástrojů, který reaguje na všechny předpisy v této oblasti. Je to hlavně oblast kolegyně paní Gabriel, to jsou nástroje patřící k Erasmu+, ale i Evropský sociální fond plus sem bude patřit. Musíme členským státům jednoznačně pomoci identifikovat jednotlivé potřeby v oblasti celoživotního vzdělávání. Je zde totiž ještě jedna tendence. My často připravíme programy v Bruselu a reagujeme na určitou organizační logiku. To, to znamená projekty, které lze snadno nastartovat a zaplatit a pak se zjistí, že takový projekt neodpovídá potřebám v daném členském státě. Takže já budu opět apelovat na to, že musíme začít v terénu, musíme se rozjet do členských států a identifikovat potřeby, které tam figurují. Pane Kohute, máte možnost ještě navázat na vystoupení. Prosím. Děkuji. Vy jste říkal, že se budete zasazovat o lepší přístupnost vzdělání pro všechny segmenty ve společnosti, včetně menšin a postižených. Já vám držím palce, jak toto prosadíte u vlád, u některých zvláště vlád, jako je třeba vláda maďarská. Já myslím, že máte pravdu, pokud jde o tu diagnózu, o ten výrok, že to nebude snadno. A pokud jde o boj proti diskriminaci, tak zde my se snažíme, ale jednomyslnost nám nepomáhá. Máme zde horizontální nástroj směrnici o zákazu diskriminace. Já se pišním tím, že jsem jako poslanec Evropského parlamentu v roce 2008 hlasoval pro, EPP eh, e bylo proti, Roberta, omlouvám se, ale já jsem teď velice hrdý na to, že jsem hlasoval pro. A ta směrnice se tehdy zasekla. Od té doby se nic nepohnulo, takže to vyhodnocujete správně. A já jsem moc rád, že finské předsednictví se snaží celou věc odblokovat. Myslím, že 24. října bude zasedat Rada EPSCO. Doufejme, že se něco stane. Doufejme, že finské předsednictví zvládne celou tuto situaci odblokovat. A to by byla první přesvědčivá odpověď na ty výzvy, o kterých hovoříte. A v tuto chvíli zase v duchu spolupráce spolupracují zde dva výbory, takže paní Fehajen eh, se ujme otázek, které zatím ještě nebyly položeny. Ano, děkuji. Máme zde poslední blok eh, a v první řadě pan eh, Jeron Lenars, EPP Libe. Já se omlouvám, paní Sepl, já jsem vyslovil slovo pane předsedo, ale myslel jsem, že mohu říkat pane předsedo, ať už eh, zrovna předseda, kdokoliv ze spolupředsedů. A pokud jde o návraty, v posledních letech jejich počet klesl. Eh, eh, narostl, ale Evropu může čekat ještě další krize. Už to zaznělo několikrát. Jediný možný přístup k migraci je holistický, ostrá hranic, spravedlivý postup při azylovém migračním řízení. To všechno v rámci příjmových středisek. Ale co zde chybí, jsou ty návraty. Když vidíme, že jen jedna třetina těch, kteří nepotřebují a nezaslouží si mezinárodní ochranu, se vlastně vrací do své země původu, tak to znamená, že dvě třetiny ignorují pravidla a zůstávají tak jako tak, což narušuje veřejnou podporu, kterou my potřebujeme mít k dispozici pro opravdové uprchlíky. Já si myslím, že tohle lze zvládnout jen prostřednictvím spolupráce. Bohužel je to součást politiky, v které se zatím nevedeme příliš dobře. A proto se vás, pane Skina, si ptám, jak si představujete zlepšení spolupráce s třetími zeměmi? Jaké konkrétní kroky míníte učinit v této oblasti? Děkuji mnohokrát, pane Lenarsi, a poprosím o odpověď Pane Lenarsi, myslím, že jste se dotkl nové oblasti, kterou musíme zařadit do paktu. Jak už jsem říkal, musíme se snažit odblokovat situace, musíme se snažit využít tohle vše jako příležitost pro znovu nastartování celé této věci. Je to mimochodem, kromě jiného v mém pověřovacím dopisu, ale myslím, že jednou z mých priorit je právě to, abych eh, spolu s Jutou Lupilajen, která je kandidátkou na komisařku pro mezinárodní partnerství, abychom zahájili novou vlnu rádmesních dohod eh, a ujednání se zeměmi transitu a zeměmi původu. To určitě potřebujeme a nejen proto, že zcela nutně nemůžeme předstírat, že to nemá význam, eh, nemůžeme ignorovat tento dopad. Potřebujeme to proto, abychom vytvořili určitý režim spolupráce s těmito zeměmi, abychom využili tuto příležitost a snažili se o řešení výhodné pro všechny, abychom se nesnažili znovu o nějaké dílčí částečné řešení. S těmito zeměmi toho máme mnoho společného, tak by bylo dobré postupovat, řekněme, in, dostatečně inteligentně. A se vší skromností si myslím, že dostatečně inteligentní jsme. Měli bychom přepracovat tyto dohody tak, aby tyto dohody dávaly smysl nejen nám, ale i jim. A my v tuto chvíli máme nástroje, vízové nástroje, e, měkké nástroje, peníze, e, stipendia, různé způsoby, které by mohly pomoci dosáhnout uzavření nových dohod. Ale pokud se tohle neodehraje, nemůžeme očekávat zlepšení situace v oblasti návratu. Já jsem osobně přesvědčen, že takovéto hledisko se promítne do nového paktu. Pane Lenarsi, máte navazující dotaz, prosím? Ano, děkuji vám. Děkuji, paní spolupředsedkyně. Já souhlasím s tím, co zaznělo na téma rád misí. A je to samozřejmě velice rozumné opřít se o klíčové země původu a klíčové transitní země a s nimi spolupracovat jako s prvními. A já doufám, že se podaří v následujících pěti letech ten pakt zpracovat, že to vysoký představitel a ministři zahraničí zpracují efektivně a že budou postupovat efektivně, než jak postupovali dosud v posledních pěti letech. A partnerství, partnerství výhodné pro všechny, to nemůže být zadarmo. A to neříkám jen tak. Například, jak vnímáme roli jednotlivých fondů, třeba fondu AMIF. Jak by mohl ten pomoci zajistit spolupráci s zeměmi původu a transitními zeměmi? Děkuji vám za tu doplňující otázku a poprosím pana kandidáta na komisaře. Já myslím, že máte pravdu, když říkáte, že je třeba vše nastartovat. Od počátku máte pravdu v tom, že říkáte, že je třeba zohlednit vše a použít vše, co máme k dispozici. Pokud jde o zdroje, tak já, já se k těm penězům jako takovým dostanu později, ale krom peněz máme ještě celou řadu dalších možností, které lze využít v souvislosti s tímto tématem. Je to vízová politika, obchodní politika, spolupráce, investice, vzdělávání. To všechno je k dispozici. A pokud jde o peníze jako takové, vy jste zmínil fond AMIF, ale nezapomínejme na to, že je zde i nový program, nevyslovitelný, něco jako NC, nevyslovitelná zkratka, My tomu říkáme eh, v žargonu MFF svobodná žena, nevyslovitelná zkrátka. Eh, zkrátka je to aspekt, který by měl vstoupit do hry ve chvíli, kdy budeme řešit i jednotlivé záležitosti, jako je ostrá hranic a podobně. Dále máme za GUE výbor kult pan Kizil Jurek. Pane eh, Skinasi, oproti názvu vašeho rezortu já mám takovou představu, že neexistuje jeden jediný způsob života v Evropě. Máme zde ochranu, eh, úctu k lidskému životu, solidaritu, rovnost a další. A přesto eh, zde narůstá kulturní rasismus v Evropě, takže jaká opatření plánujete, abyste této výzvě čelili. Vy jste nám ve svém písemném vyjádření napsal, že evropská kultura je obdivovaná po celém světě a musíme ji všude chránit. A já říkám, a pak jste ještě hovořil o nějaké závisti. O koho jde? A koho chceme před kým chceme chránit evropskou kulturu? Myslíme si snad, že evropská kultura je nějak nadřazená? A pak jste říkal, že nemáte rád izmy. Eh, feminismus je taky ismus. Vy nemáte rád feminismus? Máte dvě minuty, pane Skinasi. Dovolte mi začít tím feminismem. Já myslím, že mě charakterizuje genderová vyváženost a to navazuje i na tu poznámku o izmech. Tolik tedy k tomu. Ale k další otázce. Mně není celé zřejmé, co myslíte tím kulturním rasismem. Co přesně myslíte? Co by v Evropském parlamentu odůvodnilo použití takového termínu? Co to je? Hm, třeba tlumočení do 23 jazyků? Nebo to, že tady máme lidi z různých oblastí, kteří jsou zvoleni přímo, napřímo lidmi Evropy. Kde je ten kulturní rasismus? Já zde vidím kulturní bohatost, já zde vidím kulturní hrdost, když slyším vystoupení lidí, jako jste vy, pan, paní eh, a další kolegové. Kde je ten kulturní rasismus? Já jsem z takový koncept nikdy nezažil. A když se podívám na naše nástroje, naše programy Kreativní Evropa, Erasmus+, když se podívám na to všechno, co máme, tak eh, myslím, že činíme pravý opak. My se snažíme o přeshraniční studium, cestování, pobyty, pochopení jiných kultur kulturní průniky, kde tedy vidíte v Evropě kulturní rasismus. Mě by to zajímalo, já bych se tam rozjel podívat. Já chápu, že je zde určitý strach z kulturní nadřazenosti, ale já strachu nepodléhám. Myslím, že je to o síle a o tom jste hovořil v druhé části. Vy jste hovořil o rozmanitosti našich hodnot, jazyků, rozmanitosti způsobu našeho života. A evropská kultura a závist. Já jenom říkám, že když jste v Číně, tak chcete jet do Louvru, do Panteonu. Chcete znát a vidět, zažít evropské kulturní dědictví. Tím to jsem myslel. Neříkám, že mi šlo o jakékoliv vyloučení nebo my proti ním, to vůbec ne, takový já nejsem, pane kolego takový nejsem. Děkuji vám, pane kandidáta na komisaře. Thank you very much, Commissioner Designated. Děkuji. Pane Kizil Jureku, máte nějakou návaznou otázku? Já budu pokračovat eh, řecky, snad si porozumíme lépe. Kulturní rasismus, to je něco, co existuje ve všech jazycích a u nás je to politický nebo kulturní rasismus v Němčině je také ekvivalent stejně jako v jiných jazycích. Je to velmi důležité, protože to je to, co jde proti rozmanitosti. Samozřejmě, že Evropa se musí spojit v rozmanitosti, ale my jsme slyšeli a viděli, že multikulturalismus selhal. I paní Merklová to kdysi vyslovila, takže proto je velice důležité podpořit multikulturalismus a mě by zajímalo, co vy proto uděláte, aby to fungovalo. Máte jednu minutu na odpověď, pane Skinasi. Eh, pluralita a rozmanitost to je důkazem je třeba kypersko poslanec a řek, kteří spolu hovoří a vyjadřují se tímto způsobem v Evropském parlamentu. To je přece rozmanitost a jednota v rozmanitosti. Zkuste to najít někde jinde. Nenaleznete to. Tady není žádný eh, kulturní rasismus. rasismus. Tady jsme v Evropě, tady se věci dělají zkrátka jinak. Děkuji. Příštím eh, ře, dalším řečníkem nebo řečnicí je paní Holmes Ginel. Doufám, že to vyslovuji správně. Minuta. Děkuji, pane Schenasi. Jako eh, já bych se chtěla zeptat za mladé mladí dnes to je generace, která trpí problémy, jako je vysoká nezaměstnanost mladých lidí. A je to prekérní práce, které jsme vystaveni, jako různé smlouvy na dobu určitou a podobně. A to se týká mladých lidí mezi 15. a 24. letem, e, rokem věku a nejsou schopni dostat fixní práci a jsou to prostě různé mm, smlouvy na, do, na eh, částečný úvazek nebo eh, časově omezené a brigády a podobně a eh, řada z nich musí přijímat velice prekérní podmínky a mít tu práci nejistou. Pane Schinasi, jak chcete zlepšit mm, situaci mladých lidí, aby měli přístup kvalifikované, důstojné, kvalitní práci, která i bude znamenat pro ně sociální ochranu? A eh, nemyslíte si, že asi eh, jediným řešením asi není vzdělávací politika, protože to je často na trhu máme eh, překvalifikované osoby, které nemohou nalézt kvalitní práci. Děkuji, pane kandidáte. Ano, paní Holmes, já, já si myslím, že skutečně ano, vy kladete tu správnou otázku a vlastně jste poukázala na takový paradox. Paradox v Evropě je tento. Nikdy v historii zaměstnanosti my eh, nemáme mm, my eh, máme eh, historický rekord, pokud jde o zaměstnanost tedy, ale mm, je pravda, že práce je hodně na trhu a také i máme problém s přístupem k práci. A máme problémy, že ty smlouvy, pracovně právní smlouvy jsou takzvaně prekérní, e, nejisté. To jsou reálné problémy Evropanů. Ale já si myslím, že by bylo chybou, abychom my tady e, z Bruselu všem nabídli jeden recept e, pro všechny trhy, pracovní, trhy práce v Evropě. A my máme tedy každý, ty evropské semestry a my <clears throat> velice precizně každé zemi říkáme, doporučujeme, tedy tam, kde vidíme, že je třeba vylepšit politiky, tak to děláme, doporučujeme. A i 70 těch doporučení právě se týká zaměstnanosti a e, taky zdravotnictví. Je třeba si uvědomit, že my budeme podporovat eh, tento mechanismus evropských semestrů a bude používat nadále nástroje, jako je sociální fond, třeba pro tu inkluzi, protože eh, my 25% máme tam vyčleněno na inkluzi a také pro to, aby mladí lidé eh, měli řešení jako Erasmus+, eh, profesní vzdělávání, tedy to, co má v kompetenci kolegyně Gabriel, a eh, tak, aby je to tedy Erasmus+, aby se neorientoval pouze akademicky, ale vůbec na vzdělávání. Ještě následná otázka. Dobře, já bych se chtěla zeptat teď na podmínky, eh, na ty prekérní, takzvané prekérní pracovně právní smlouvy, především odměňování a eh, eh, mm, zde to je nám skutečně leží na srdci. E, co udělá Evropská komise, aby vyřešila tento problém a e, máme různé e, iniciativy, jako takové ty rámce, kdy se mladí lidé mohou tedy podnikat různé stáže, učit se, ale často ty stáže nejsou zaplacené, nejsou odměňovány a v podstatě je to reálná práce a no, nezmění se to v reálnou smlouvu poté. A dále. Často zde my eh, hovoříme tady o změně názvu vašeho portfolie. No já mám takový návrh k tomu také. Já si myslím, že název vašeho eh, portfolia by mělo reflektovat eh, to, co chceme, aby byla Evropa, to znamená solidární, jistá, bezpečná Evropa, to znamená, měla by to být něco ve smyslu multikulturalismu a evropských hodnet, takže, takže takto by se měl změnit název vašeho portfolia. Takže pokud jde o tu druhou část, tady já s tím nemám problém. Já souhlasím i s tím obsahem a eh, tady hm, já jsem už tady dvě hodiny vlastně vysvětluji přece, jak vidím e, svoji práci a přesně tak jste to i popsala. Za druhé, má těch stážistů a podobného typu práce mladých lidí, takže zde Eh, ta práce těch stážistů, to nemůže eh, být v podstatě taková příležitost eh, pro to najmout si pracovníka, který bude dělat normální práci a vlastně tím se i naruší ten trh a mm, v podstatě ty stáže mohou být pouze na omezenou dobu, musí to být jasně formalizováno, že tady jde o to, aby ta osoba po tu dobu stáže se něco naučila, a musí za to být odměňována. Takže pokud ty podmínky nebudou naplněny, tak potom to v podstatě je něco jiného než stáž. A komise. My zde budeme právě e, s panem komisařem Šmitem pracovat na tom, aby toto se stalo univerzálním principem pro tento typ e, pracovních smluv. Děkuji a dalším řečníkem je paní Ryba i Chiner z výboru Kult. Dobré odpoledne, pane Schinasi. Eh, svoboda projevu umělců, to eh, v posledních letech bylo hodně ohrožováno, kdy byli umělci zatýkáni, hm, trestně stíháni právě kvůli svobodě projevu. To se zhoršilo v celé Evropě a máme zde eh, Ehm, i vlády, některé vlády, které eh, toto sami dělají, porušují tyto svobody, ale přece kultura je důležitá pro dialog, pro inkluzivní společnost, která nebude rasistická a která bude odrážet všechny kulturní a ideologické rozdíly, ale případy cenzury a těchto represálí, často to se dotýká třeba různých etnických menšin, žen, E, různých e, komunit jako LGBTI a podobně, nebo těch, kteří kritizují systém a je zde větší a větší počet, eh, kdy existuje cenzura třeba vůči uměleckým dílům. Především jde o ty umělce z těch různých skupin, které jsem zmínila. Co uděláte pro to, aby byla zachována svoboda projevu jako nástroje boje proti rasismu a e, diskriminaci a co uděláte proti těm státům, které porušují mezinárodní normy, které se týkají Eh, svobody projevu umělecké tvorby. Děkuji. Máte dvě minuty, pane kandidáte. Paní Riva Ichiner. Všechny naše členské státy jsou demokratické státy a všechny naše členské státy podepsali chartu základních práv a svobod. Eh, tam se to detailně popisuje. Pokud jde o mě osobně, eh, osobně i jako pokud jde o mě, případně ve funkci komisaře. Takže pro mě eh, žádným způsobem tedy nelze nějakým způsobem utlačovat eh, umělecký výraz a kulturní výraz eh, já, ty tvůrčí síly, vůbec eh, to je něco, co je přece eh, součástí evropského způsobu života, eh, protože a právě proto nás často obdivují a nám závidí z jiných částí světa. Aby si myslíte, nebo nebo byste dala určité příklady asi, nebo máte určité příklady na mysli, které já neznám konkrétně, ale pokud tomu tak skutečně by mělo být, tak asi nedovedu si představit žádného soudce, který by takto někoho odsoudil za svobodný umělecký projev. To je téma, která je hodně propojeno s nezávislostí soudnictví, soudní moci a já Ehm, potom a Evropská unie přece my nemůžeme se vměšovat eh, do eh, soudního rozhodování a říkat jim, eh, co má jí dělat, jak mají rozhodovat, to, je, to musí se dělat v souladu s ústavním pořádkem každé země. Ale já i kolegyně Gabriel mm, Eh, samozřejmě bychom se zabývali konkrétními kauzami, které ovšem se týkají evropských kompetencí, protože určitě nás bude zajímat, co se kde děje. Paní Riva Ichiner, máte na eh, doplňující otázku? Ano, já dám konkrétní příklad. Eh, podle různých nevládních organizací, tak některé vlády přijímají opatření, které bojují proti terorismu, ale ve skutečnosti je používají proto, aby trestali různé skupiny, které jsem zmínila. Ve Španělsku například máme jednoho zpěváka, který, Antonyho, který šel do vězení kvůli eh, slovům ve svých písních eh, a teď utekl do Belgie. A Evropská unie ale říká, že eh, tehdy rozhodli, že ten zatykač eh, nebyl oprávněný. A hm, pane Skinasi, to není interní konflikt, to se dotýká evropských standardů, demokratických standardů. Jak zajistíte, že bude se chránit svoboda projevu v Evropě a že nikdo nepůjde do vězení kvůli své umělecké tvorbě? Já zopakuji to, co jsem vlastně již řekl. Pro mě Umělecká tvorba a svoboda projevu umělců, to je univerzální princip. Já neznám ten konkrétní případ, který jste eh, citovala, ale podle toho, eh, eh, mm, co říkáte, tak to je v kompetenci národních vnitrostátních soudů, které posoudí Mm, ten daný případ, ale já vždy ve svém profesním životě, když jsem působil jako evropský úředník, tak jsem vždycky respektoval princip, že je zde dělba moci v Evropě, již od doby Montesquieho, a je, to je další věc, která nás eh, definuje a co jsme vymysleli pro zbytek světa a já tady odsud z této pozice nemohu eh, stanovat nějaké parametry po konkrétní kauzy, které neznám a které musí posoudit nezávislá soudní moc členského státu. Děkuji. A další řečník na seznamu je paní Banting z výboru Kult za Renew Europe. Is it working? Mrs. Sheenas, thank you very Pane Skinase, děkuji za vaše odpovědi. Jsem velice ráda, že eh, slyším, že jste přesvědčen pracovat eh, za eh, diverzitu. Já jsem liberálka, nechci podporovat agresivní politiku ale jako ostatní jsem ráda za italskou, německou, dokonce i britskou kulturu a nechci nikoho mimo evropskou bublinu, aby se myslel, že někdo z nás se domnívá, že je zde jen jeden jediný evropský způsob života. Takže k mé otázce, k mé první otázce, chci se zeptat na praktické provedení vaší role. Vy máte na starosti dlouhodobé celoživotní vzdělávání, vy jste hovořil o Erasmu+. Jak chcete spolupracovat s dalšími komisaři na tom, abyste zajistil, že evropský vliv na vzdělávání podporuje evropskou kulturní kulturní rozmanitost, stejně jako kritické, ale méně kontroverzní, inovační a digitální dovednosti. Máte slovo, pane kandidáta, na dvě minuty. Paní Bunting, k té první části otázky chci říct, že asi už víte, že se naprosto shodneme. K druhé části otázky, kde jsou ty hranice mých pravomocí, kam se zařadím v rámci komise. Já vám řeknu ze zkušenosti, že když jsem se připravoval na tuto výměnu názorů a získával jsem různé informace od útvaru komise, tak v momentě, kdy jsme měli diskutovat o dovednostech, vzdělávání, kultuře, digitálních dovednostech, tak najednou nás bylo 55 kolem stolu, když jsme měli všichni poreferovat. A já jsem říkal, proč je nás tolik? A odpověď byla velice dobrá, protože historicky se to řešilo tady v tomhle útvaru a pak se někdo přesunul někam jinam a ten šéf toho útvaru odešel a pak tohle a tamto. A já to používám jako příklad, abych dokreslil situaci. Paní von der Leyen se domnívala, že potřebuje místo předsedu, který bude uh, politicky odpovědný vůči vám a bude podléhat její pravomoci a bude všechny tyto útvary, všechnu tuto spoust, spoustu organizačních nástrojů slučovat a proto já s, s ní naprosto souhlasím. Mně se ta roztříštěnost nelíbí, proto jsem tak nadšený z té nové role. Myslím si, že mi nemusí poreferovat 55 lidí. Myslím si, že vzdělávání dovednosti, nezaměstnanost mladých a další, jako je zvyšování kvalifikace, to je všechno rozprostřeno v rámci celé komise. Myslím si, že je potřeba na tom spolu, pracovat s těmi, kteří se zabývají pracovními příležitostmi, rovností, zdravím a snažit se to všechno sloučit a já se potom obrátím na vás a řeknu vám, zda jsem uspěl nebo ne, ale aspoň to pro vás bude jeden jediný kontaktní bod. Děkuji. Eh, máte další doplňující, navazující dotaz? No, vracíme se zpátky k tomu názvu, já se omlouvám. A určitě jste to probral s paní Uršilo van der Leyen, s dalšími, asi jste věděl, co vás čeká na této půdě, ale zaznamenal jste v tomto parlamentu od líbe až pod kulturu, eh, zleva až napravo, všechny obavy a mě jste se získal, vysvětlil jste nám, co jste nám vysvětlil, ale je to tak, že ten název je nevhodný a já vás prosím, abyste se nechoval defenzivně ani arrogantně, abyste se obrátil znovu na paní van der Leyen a abyste s ní probral možnost přejmenování. Já bych třeba řekla ochrana evropské solidarity. Něco takového, něco, co nebude budit obavy, protože budí to obavy u nás, takže to bude budit obavy u občanů. Můžete se prosím zavázat k tomu, že alespoň půl hodiny věnujete tomuto tématu při diskuzi s paní von der Leyen, prosím. Děkuji, paní Banting. Pane Skina, si chcete odpovědět? Za prvé, musím říci, že to vnímám jako velkou čest že jsem se vás získal. To je veliký úspěch. A já už jsem říkal Sophie Entwald, je to tak, jak to je. Já myslím, že jsem se nechoval arrogantně a pokud ano, tak se omlouvám, ale opakuji, je to něco, co je třeba řešit v kontextu toho, co kandidátka na předsedkyni, nominovaná předsedkyně vysvětlila a vy jste na to reagovali, když před vás vystoupila a já říkám, že pozitivně vnímám a respektuji všechny argumenty, které se objevují kolem této debaty. Já mám tu zkušenost, že se k tomu stavím pozitivně. Nedovolím, aby to využili a zneužili extremisté. Mohu vás ujistit o tom, že eh, to nedovolím. A když říkáte, že mám říct no, jmenované předsedkyni, ona vám to vysvětlila, ona to sepsala a, a, a vysvětlila vám to. Takže to je moje odpověď. Děkuji. Pane kandidáte, a poslední otázka v tomto bloku Isabel Benjumé Benjumé, EPP, Výbor pro kulturu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane eh, kandidáte. Eh, poslední eh, teď otázka. Tady hm, vy jste hovořil o ambiciozním programu vzdělávání. Paní hm, předsedkyně také o tom hovořila. Hovořila o tom, že třeba zlepšit Eh, docházku školní, zlepšit celoživotní vzdělávání. Ano, eh, protože tady teď eh, je to nutností na trhu práce a také profesní vzdělávání, tedy odborné vzdělávání, velká výzva. Ale abychom chránili náš způsob života a evropské hodnoty, tak je jasné, že to, co chráníme, je i svoboda, právní stát, to znamená, abychom byli skutečně prostředím, prostorem příležitostí. Takže to všechno ale k tomu přispívají zaměstnavatele, ti, kteří investují. A já se ptám, i jak podporovat podnikatelského ducha, tak abychom měli více podnikatelů, kteří budou vytvářet pracovní místa a příležitosti pro všechny pak. Děkuji. Paní Benchumeo. Ano, otázka se dotýká této situace. Často říkáme, že s tím vším, co děláme ve vzdělávání, e, ve školství, v kultuře, že tady my neuděláme jednotný trh e, vzdělávání a to je e, protože členské státy mají jinak rozdělené ty kompetence. Ale co děláme? O co nám jde? Přispíváme k tomu, že se vzdělávají mladí lidé, formují se tedy naši zaměstnanci i zaměstnavatelé. Tady jde o to bridging the skills gap, to znamená vytvořit most mezi potřebami a mezi tím, co je třeba mít, abychom je uspokojili a zvyšovat eh, dovednosti kvalifikace, to znamená pomáhat té části populace, která zatím byla vyloučena z toho technologického a podnikatelského pokroku. Já s vámi souhlasím, poněvadž když to budeme dělat eh, přímo pro, s našimi lidmi, tak tím pomůžeme nepřímo našim ekonomikám. V podstatě my to děláme pro ně, ale má to přímý efekt pro tvorbu pracovních míst, růstu, bohatství. A e, podnikat, podnikání Tady je třeba, abychom se zaměřili i na eh, zakládání podniků, vytváření podniků, ale to nemůžeme diktovat odsud z Evropy. Přece my nemůžeme eh, eh, jim dávat pokyny, ale můžeme jim dávat co vzdělávání, diplomy, vysvědčení, jazykové dovednosti, podnikat, mm, podnikatelského eh, dovednosti. A máme na to Junckerův plán, potom Horizon 2020 eh, a další technologické programy, které mají vždycky ten aspekt podnikání. Děkuji. A poslední následná otázka paní Isabel Benchumea Benchumea. Děkuji za tuto odpověď. Takže mm, samozřejmě eh, mm, proto, aby ti to pod, ti podnikatele, samozřejmě to nelze nikoho nutit, aby se stal podnikatelem, ale Evropa chce mít více a více podnikatelů, více eh, lidí, kteří budou generovat příležitosti, pracovní místa, bohatství a nakonec ve finále to jsou ti, kteří platí daně a kteří vlastně i pomáhají k tomu, že máme sociální stát v Evropské unii. A tudíž já trvám na té otázce tady to eh, je zde určitá vůle, když se hovoří o vzdělávání. Také eh, to znamená eh, vlastně jak si vychovávat to již v dětech, aby to dítě třeba řeklo již v dětství, ano, chci být podnikatelem. Ne, to není v tom mém poměřovacím dopise, ani to nemáme v nástrojích Mm, jako konkrétní cíl, ano, ale jak jsem již vysvětlil, co máme, je, že e, máme tam celý arzenál různých nástrojů, možností, které umožní zaprvé identifikovat e, ty části kvalifikací, dovedností, které jsou naší slabinou zatím a to, co bude v podstatě vést lidi k tomu, že budou moci splnit si to, o co jim jde. Máte třeba mladého člověka, který je student a který by chtěl podnikat, tak eh, my samozřejmě my nemůžeme ho nutit eh, do určitého cíle, to znamená vnutit mu určitou vzdělávací cestu. To je, mm, tady je třeba, eh, abychom více mezi sebou spolupracovali, vytvořili mm, pro něj ty možnosti a tady bude nutná spolupráce i s vámi, s parlamentem a s členskými státy. Děkuji, teď jsme uzavřeli druhé kolo otázek a chci vám poděkovat a předat slovo spolu předsedajícímu panu eh, Lopesovi Aguilarovi. Děkuji. Last. Máme za sebou přesně 25 otázek, každá měla trvat 5 minut, trochu jsme překročili časový rámec, ale blížíme se závěru našeho společného setkání, ještě než však uzavřeme toto setkání. Budete mít samozřejmě ještě možnost se vyjádřit. Máte poslední slovo, to patří vám. Závěrečné vystoupení na závěr našeho setkání. Prosím, děkuji, pane předsedo, je pozdě. Já vám mnohokrát děkuji za bohatou širokou diskuzi, která mi jasně ukázala jednu věc. Není pochyb o jedné skutečnosti, kterou jsem zaznamenal zde, že zde panuje veliké nasazení, veliká míra energie pro téma, které zpracováváte. A ještě než vás požádám o podporu a důvěru, tak eh, prosím zvažte, že práce, kterou bych měl vykonávat, je práce, která předtím neexistovala. Je to nový úkol, nová role a otázka by měla znít, proč ta nová role vznikla v té nové struktuře komise. Já myslím, že odpověď, a doufám, že jsem vás o tom přesvědčil, by měla znít, že ačkoliv ta role je nová, tak problémy jsou staré, jsou zakořeněné v naší společnosti. Po dlouhou dobu vyplynulo to z různých typů roztříštěnosti, organizační nejedno, nejednotnosti a já doufám, že budu moci spolu s dalšími kolegy v komisi se nejen zorientovat eh, na, v tomto terénu a realizovat to, co jsem slíbil, ale, a to je na mě více než na eh, kolezích, abychom zpracovali jakousi jednotnou rétoriku, postup, který bude promítat naši e, odolnost, bohatost a rozmanitost, který podpoří naši společnost do budoucna. Těch výzev je před námi mnoho a já doufám, že porozumíte mé snaze skromně se přičinit o tento úkol v budoucnu. Za to chci bojovat a doufám, že se to podaří v následujících pěti letech. Děkuji vám. It's us to thank you, Vice... My děkujeme vám, pane kandidáta na místo předsedu. Děkujeme vám a děkujeme také všem za vysokou účast i takto pozdě večer. Bylo to dlouhé setkání, trvalo více než tři hodiny. V tuto chvíli máte před sebou rezort, který je nabitý různými námitkami, kritikou, existuje evropský způsob života, ale musím vám říct jednu věc. Pracovat takhle pozdě večer rozhodně není součástí evropského způsobu života. A ještě jedna věc. Možná existuje jeden evropský uh, způsob života, ale určitě ne jedna verze, která by byla povinná. Musí to být způsob otevřený, inkluzivní a musí být založen na vícestranosti a pluralismu. Můžeme tedy poděkovat všem poslancům a poslankyním a říci, že já jako předseda a místo předsedkyně budeme následně jednat s koordinátory, abychom si vyhodnotili výsledek této diskuze tuto chvíli vám děkujeme, pane kandidáte na komisaře a přejeme vám hodně štěstí. Já také poděkuji panu Skinasovi, jak jsme očekávali. Byla to velice zajímavá debata se širokým záběrem a já vám děkuji za to, že jste se vyjádřil ke všem otázkám. Děkuji i poslancům a poslankyním, kteří otázky položili, protože i oni se tím stali součástí. Děkuji svému spolupředsedovi Juanu Lópezovi Aguilarovi. Děkuji vám a také děkuji našim kolegům, útvarům parlamentu, které nám napomohly tuto akci zrealizovat. Jak víte, další krok bude vyhodnotit, co jsme si vyslechli a já vás poprosím, abyste se ve čtvrt na jedenáct dostavili s koordinátory za výbory Libe a pro kulturu na do, do, do místnosti ASP 1G2. Poprosím všechny odcházející ze sálu, aby se trochu utěšili, aby nás všichni slyšeli. Setkání ještě neskončilo. Tedy koordinátoři v 22.15 a SP1G3. Prosím, koordinátoři za výbory LIBE a pro kulturu se prosím dostavte a výbor EMPL jako přidružený výbor bude rovněž zastoupen a to prostřednictvím jednoho z předsedů. Prosím vás tedy o účast ve 22.15. Hello.